Good morning, ladies and gentlemen. Allow me to welcome you for the second... Dobrý den, dámy a pánové, a vítejte na druhém dní zasedání eh, našeho výboru. Eh, usaďte se, prosím. A pustíme se eh, do práce podle pořadu jednání. Teď je další položkou rozprava k návrhu stanoviska k obecnému rozpočtu eh, Evropské unie na finanční rok 2018. Eh, Regi eh, přijme stanovisko k usnesení, kterým doprovodí parlament tento návrh rozpočtu. Asi si budete pamatovat, že jsme už měli výměnu názoru s ministrem Zikřidem Muresanem k eh, obecnému eh, rozpočtu na rok 2018. Zaměřili jsme se na obecné zásady a strategii v eh, rozpočtové proceduře. Dnes jako zpravodajka našeho výboru vám předkládám návrh své stanoviska. Navrhuji lhůtu pro pozměňovací návrhy čtvrtek 20. července 2017 ke konci dne. Potom budeme moci hlasovat 7. Eh, září. A očekáváme, že výbor pro rozpočet, který je z této věci hlavním výborem, bude hlasovat o své zprávě k eh, rozpočtu 10. října. Takže teď vám eh, představím svoje stanovisko v bulharštině. Uvažajmi kolegy, v изготвения projekt Vážení kolegové, v tomto návrhu stanoviska, které vám dnes eh, s potěšením eh, předkládám, který vám dnes s potěšením předkládám, se zaměřuji na několik témat. Asi byste měli vědět, že každé, eh, nebo žádné stanovisko nesmí eh, přesáhnout délku jedné strany. Já tady tedy eh, zdůrazňuji důležitost politiky soudržnosti jednoho z hlavních investičních nástrojů rozpočtu společenství k vytváření růstu a zaměstnanosti. Tato politika byla poznamenána nedostatečnou implementací v prvních letech eh, období 2014 až 2021 a já eh, vyzývám členské státy, aby eh, jmenovali příslušné řízící certifikační a kontrolní orgány a aby přispěli k urychlení implementace. Uznávám snahy komise odstranit v tu řadu nevyřízených eh, nároků. Hovořím tady o eh, tomto, eh, o této řadě na, pro program 2014 až 2020. Vítám platební předpověď do roku 2020 vypracovanou v rámci revize eh, víceletého finančního rámce a také vyzývám k eh, její aktualizaci každý rok. 25,7% to je návrh eh, v úrovni plateb v rámci hlavy 1b v návrhu tohoto rozpočtu. To zde konstatuji a kladu otázku, jestli takové platby stačí. Já si myslím, že je velice eh, důležité poskytnout eh, dostatečné platby, respektive přirozené platby k eh, naplnění závazků a k uspůsobení důvěryhodnosti. Nebo tedy, pardon, k tomu, aby Unie naplnila svoji důvěryhodnost. Vyzývám k větší synergii SIFU a EFSI a dalších finančních nástrojů. A také zde vyzývám k prodloužení EFSI. Vítám také, že návrh rozpočtu na rok 2018 podporuje některé ty složky e, v revize ve střednědobém, navržené v rámci revize ve střednědobém horizontu a podporuji všechny kroky eh, přijaté k eh, přístupu založeném na výkonu. Také poukazuji eh, na to, že ten rozpočet je třeba sladit s pravidly flexibility mm, v rámci balíčku Omnibus. Potřebujeme větší flexibilitu a větší informovanost, protože lidé musí vědět, jakou roli hraje EU, když jde o jednotlivé projekty. Ráda bych vám předem poděkovala za vaše příspěvky a pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. A teď už se vrátíme tedy k rozpravě. Tolik tedy můj návrh stanoviska. A teď bych byla ráda, aby se vyjadřili stínoví zpravodajové, pokud budou chtít. Pan Polčák. Paní předsedkyně, <clears throat> já myslím, že to stanovisko, které vy jste předložila a vypracovala i na základě diskuze, kterou jsme vedli minule zde eh, na výboru, ale samozřejmě i s dalšími, eh, s dalšími ministry, eh, tak je vydařené. Podle mého názoru skutečně postihuje všechny důležité oblasti a dotýká se klíčových témat, takže za ně děkuji. Myslím, že si zaslouží jenom pár dílčích komentářů. Neměli bychom opomenout podle mého názoru i vyjádření se vůči alokaci prostředků na oblast eh, security safety, eh, které, eh, jak zdůrazňoval kolega Muresan v návrhu rozpočtu, patrně neodpovídají potřebě a měly by být nepochybně i pro ten rok 2018 posíleny. Eh, to platí přesto, že vlastně nejde o eh, vlastní eh, téma regi, ale já bych na něj chtěl rovněž zde při dnešní příležitosti poukázat. Dále jsem přesvědčen, že bychom měli být snad i kritičtější k roli EFSI fondů. Ten ani jiné nástroje by v roce 2018 a ani do budoucna neměli zasahovat do role evropských strukturálních a investičních fondů. To jsme konstatovali v tomto výboru již opakovaně. A myslím si, že by se měl tento výbor opakovaně eh, k tomuto tvrzení a svému postoji vracet. A to i s ohledem eh, například na poznatky obsažené v dokumentu komise týkající se právě budoucího financování EU eh, eh, e a role eh, evropských strukturálních a investičních fondů. A předmětem našeho zájmu by mělo být také navýšení prostředků na platby o těch zmíněných 25,7 jak správně podotkla i dnes paní předsedkyně, ta platobní předpověď a její aktualizace, na ní bychom měli samozřejmě trvat a já mám také eh, jistou pochybnost, jistý otazník nad tím, zda takovýto objem prostředků bude skutečně dostatečný. A eh, tuto její obavu, kterou ona i zde dnes vyjádřila, bych chtěl eh, sdílet a podpořit ji. Tolik asi z mé strany, jak jsem již zdůraznil na svém začátku, na začátku svého vystoupení. A pro mě to předložené stanovisko opravdu postihuje ta klíčová témata a já ji považuji za dostatečné. Předložím pouze několik pozměňovacích návrhů. Děkuji. Thank you very much, Mr. Pirinsky, the floor. Děkuji, pan Pirinsky, máte slovo. Thank you, Madam Chair, and uh, permit me to continue in Bulgarian. Eh, dovolíte-li, paní předsedkyně, tak já bych mluvil bulharsky. Paní předsedkyně, Rád bych se s vámi podělila následující. Ve vašem návrhu stanoviska uvádíte jako nejvýraznější součást rozpočtu, která by měla být zohledněna námi v výboru REGI. Já bych rád zmínil několik věcí, které se stanoviskem souvisejí. V prvé řadě, paní předsedkyně, mám za to, že rozpočtová politika není nástrojem. Spíše naopak, rozpočet by měl být považován za nástroj s cílem realizovat jednu z hlavních politik Evropské unie. Mám na mysli tedy politiku soudržnosti. Proč to říkám? Soudržnost jako taková je zásadní pro dobře fungující vnitřní trh. Bez soudržnosti to nepůjde. Soudržnost je zásadní pro celkový rozvoj Unie. Proto by měl rozpočet sloužit soudržnosti. Mohu podpořit pana Polčáka. Souhlasím s ním, protože vy sama uznáváte, že tam dochází k navýšení 25,7 Ale na druhou stranu nevíte, zdali toto navýšení bude stačit, protože v příštím roce budou ty projekty implementovány aktivněji než dříve. A ještě bych eh, měl zmínit proplacené položky z minulosti, čili komise neudělala to, co už měla dávno udělat. Měla revidovat politiku soudržnosti během posledních tří let. Vzpomínáte si na sedmé kohezní fórum, které proběhlo před týdnem. Bylo to velice zajímavé, ale tam komise neodprezentovala zpráv, analytickou zprávu jako na šestém fóru. Komise nám k tomu podala vysvětlení v rámci rozpočtového výboru a uvedla na toto téma, s tím, že je to účelovné, hm, protože si chtěli nejprve vyslechnout zainteresované strany a všechny partnery a začlenit pak všechna stanoviska do zprávy. Ale já se domnívám, že to mělo být tak naopak protože zpráva měla být prezentovaná na fóru soudržnosti a teprve posléze by komise měla vzít v potaz to, co jednotlivé strany k tomu uvedly. Komise alespoň dvakrát ho už uvedla, že ji trápí především dvě věci. Komise v roce 2014 uvádí, že procesy konvergence už skončily před rokem 2014. Byli jsme svědky zhoršení celé situace a to samé padlo v dokumentu, který byl předložen v Dubnu ohledně sociální dimenze Evropy. To je ten reflection document, podkladový materiál. To je znepokojující, protože eh, všichni víme o tom, jak vypadají migrační procesy v Evropě a o co nám jde, pokud jde o fungování jednotného trhu. A proto si myslím, že bychom měli vyzvat komisi, aby pracovala aktivněji, aby ukončila proces pověřování příslušných řídících orgánů. Myslím, že komise by měla spolupracovat více s členskými státy, aby došlo k absorpci a realizaci fondů. A pokud dovolíte ještě jedna věc. A zase v návaznosti k tomu, co říkal pan Polčák o EFSI a ESIF. Je jasné, že bychom měli jít cestou synergií. Ale na druhou stranu bychom neměli zapomínat na základ celé politiky soudržnosti. Proč to říkám? Protože politika soudržnosti je motivovaná veřejnými investicemi. Veřejné investice sami o sobě souvisejí se sociálními cíly jednotlivých společností. Takže teď myslím, že bychom měli o této politice mluvit pouze pokud by šlo o návratnost investicí, čili politiku soudržnosti přepracovat, ale zároveň jak si upravit i ten základ, i to jádro. Ano, synergie tedy v každém případě, ale je třeba eh, se na ně podívat trošku z jiného úhlu pohledu. V neposlední řadě hm, vaše stanovisko klade důraz na nejvýraznější aspekty rozpočtu. Já předložím nějaké pozměňovací návrhy a ty se budou týkat toho, co jsem právě uváděl. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se. Náš stínový zpravodaj tady nemůže dnes být, takže mluvím za něj. Mám k tomu poznámky. Děkuji za návrh. Pana Polinského podporuji. Politika by měla podpořit rozpočet a ne naopak. A o to nám jde, protože tady se zmiňuje zpráva Evropského účetního dvora či, číslo 31, kde se uvádějí nedostatky v neinvestování asi 20% rozpočtu pro klimatické změny. Komise by se měla na toto zaměřit. Během posledních let FFA, protože je třeba zapracovat na těchto cílech pro splnění cílů COP21, pod které se podepsají všechny státy. Granty by měly být základem pro financování politiky soudržnosti. Souhlasíme, že nástroje mohou hrát doplňkovou roli ke grantům, ale ty by měly být využívány pouze pokud jejich předaná hodnota byla jasně demonstrována. Víte, že zelení jsou velmi kritičtí vůči EFSI a také vůči tak jako účetní dvůr. ICIF EFS ano, ale žádné nahrazování politiky soudržnosti. Zároveň politika soudržnosti je významná pro implementaci eh, rozpočtování. Je třeba vytvářet Eh, žádné nástroje pro dosažení genderové rovnosti, protože genderový mainstreaming je důležitý, eh, vyplývá to ze smluv a mělo by to být součástí politiky soudržnosti. Děkuji, paní Demato. Děkuji, paní předsedkyně. Ve vašem stanovisku je několik aspektů, eh, s kterými můžeme souhlasit. Především jak si Eh, nízká úroveň eh, proplácení ze strany těch eh, vnitrostátních orgánů. A o tom již jsme hovořili také v prosinci 2014 na plenární zasedání. Docházelo k hromadění nezaplacených faktur a to samozřejmě má dopady na konečné uživatele těchto projektů. Ovšem, chtěla bych se postavit zásadně proti tomu, Eh, aby se EFSI prodlužovalo až do roku 2020, protože to je neúspěch. Nemáme zatím eh, žádný eh, důkaz užitečnosti EFSI. Já si myslím, že používání fondu Solidarity by bylo užitečné, ale Myslím si, že bychom měli mít skutečný fond, který by fungoval jako skutečný fond pro řešení eh, přírodních katastrof, jako je zemětřesení nebo požáry, například jak jsme je zažívali v Portugalsku. Dále bych se chtěla zmínit ještě o dalším eh, aspektu, který souvisí se sociální soudržností z hlediska rozpočtu 2018. V roku 2070, 2017 eh, v Itálii jsme v podstatě přijali 70 všech přistěhovalců, kteří směřovali do Evropy. A roku 2016 eh, jsme zaznamenali taky obrovská čísla. Je to 180 tisíc, kteří přišli do Itálie a přitom eh, Itálie dostala pouze 140 milionů eur z hlediska asilového a migračního fondu. Já bych nechtěla hovořit detailně o těchto záležitostech, které spadají do kompetence jiných výborů. Nicméně měli bychom připomínat všem, že eh, správné rozdělování migračních kvót je jediný prostředek, který by jasně prokazoval solidaritu, o které se tak často hovoří, zvláště na úrovni rady. Other comments? Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Chtěl by některý ze stínových zpravodajů k tomu ještě něco doplnit? Pokud ne, tak mi dovolte, abych zareagovala na některé z připomínek. No, mnohokrát vám děkuji. Pozměňovací návrhy k návrhu stanoviska budu očekávat. Ano, pane Polčáku, plno sou, plně souhlasím. Během rozpravy padlo, že cíl rozpočtu roku 2018 je dvojího charakteru. V prvé řadě se jedná o růst a konkurenceschopnost a dále se jedná o bezpečnost. Bezpečnost evropských občanů. Důvod, proč to nebylo zahrnuto do stanoviska, je ten, že se zaměřujeme především na růst a konkurenceschopnost a pracovní místa. Nicméně, pokud budete předkládat pozměňovací návrhy, tak bychom se mohli podívat na to, jak takovéto priority do toho rozpočtu na rok 2018 zakomponovat. Mnohokrát děkuji také za poukaz na operativní složky rozpočtu. Jak vyplývá ze stanoviska, tak no, to, co tam je, asi nebude stačit. Nevím, jestli je možné to navýšit, ale každopádně musíme dát jasně najevo, že chápeme, že to jednoduše nestačí protože se jedná o celkový proces, eh, který eh, zase bude působit určité nedostatky ke konci programového období, což znamená určité nebezpečí pro všechny programy. Pane Pirinský, ano, souhlasím. Politika je základ a rozpočet by měl sloužit politikám, nejenom politice soudržnosti, ale všem politikám. Evropské unie, ale v tomto stanovisku se roz... zaměřujeme prostě na rozpočet. Takže proto se zmiňuji o politice, to je první součást stanoviska, ale ráda si vyslechnu jakékoliv pozměňovací návrhy, protože rozpočet je nástroj pro implementaci politiky v Evropské unii. My nebudeme mít analýzu implementace. Víte, jak je aktivní regi v tom, že tlačí na komisy. My jsme měli ústní dotazy dvakrát v plenárce. Souvisely s tím rezoluce. A my jsme se snažili o nastartování určité rychlosti v této implementaci. Podpořili jsme komisi, aby vyzvala členské státy k větší aktivitě, protože v tomto ohledu je role členských států nesmírně důležitá. Můžeme neustále opakovat, jak důležitá je implementace. Ale pokud nebudeme mít projekty, požadavky na pro, platby z členských států na proplácení, tak prostě ničeho nedosáhneme. To jsou jednoduše dvě stránky implementace takže doufám, že k této analýze dojde do konce roku. Takováto analýza, že bude předmětem sedmé zprávy a doufáme, věříme, že zvláštní zpráva komise se objeví ještě do té doby zveřejnění sedmé zprávy. Pokud jde o EFSI, ano, v některých případech vím, že naše stanoviska se liší. A musím zdůraznit roli synergie. Nejenom konflikt dvou nástrojů, ale synergie. Pokud si myslíte, že bude důležité nějakým způsobem ten jazyk, tak říkajíc, vyčastit a využít více slov eh, k vyjádření synergie a doplňkovosti a ne eh, náhrady, tak hm, to můžeme udělat, ale je důležité využít nového nástroje. Ten nový nástroj máme k dispozici a musíme ho využít, abychom získali více soukromých investic a více investic pro veřejné projekty. Paní Vano, ano, cíle COP21 to je součást eh, vlastně celé záležitosti s operací operačními programy na celé období. my Jsme naplánovali 20%, víme, že nad tím vysí otazník, bohužel. Já eh, přistoupím na jakékoliv pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem, protože to součást implementace celého rozpočtu a pokud bude implementace lepší v roce 2018, tak hm, ty dřívější připomínky ohledně toho zdali máme dost peněz na platby, budou o to důležitější, protože pokud zaktivujeme provádění těchto cílů, cílů spojených s environmentálními otázkami, tak dojde také na různou úroveň plateb Děkuji, budu čekat na vaše pozměňovací návrhy, pokud nějaké budete mít. Paní Demáto, přírodní katastrofy. My jsme se maximálně snažili letos, ale bohužel sociální začlenování a, a rozpočet na a uprchlíky jsou tak trochu mimo a, politiku soudržnosti. I když je tam možnost použít některé z těch prostředků na nějaké projekty eh, související eh, s eh, vyřešením problémů kolem migrantů. Známe zkušenosti z některých členských států. Otázkou je, jestli bychom měli volat po používání většího objemu fondu soudržnosti na toto, nebo jestli budeme trvat na zvláštní položce v rozpočtu tímto směrem. Já si myslím, že komise eh, jde spíše na tu zvláštní položku. Zvláštní fond, zvláštní eh, položka. Nebo použít strukturální fondy na podporu těchto aktivit, jak radši členské státy. No, můžeme to zmínit, eh, pokud tam dáte pozměňovací návrhy, tak já to můžu, já to ráda přijmu. Takže vám děkuji za tu rozpravu a omlouvám se jsem tak chtěla odpovědět eh, všem, eh, že jsem ani nedala slovo Evropské komisi. Eh, omlouvám se. A kdo z vás by si vzal slovo za komisi? Pan Hans? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád zareagoval na tři různé aspekty. Ten první se týká toho, jak je eh, dostatečné eh, nebo jak dostatečné jsou ty eh, navrhované platby na rok 2018. To, podíváme se, je to více než 26% než v předchozím roce. A to navýšení bylo kvůli například platebním předpovědím členských států na 2018. Je pravda, že když teď na konci máme předpovědi eh, na rok 2018, tak to možná mohlo být revidováno mm, s těm nahoru. Další část je tady samozřejmě eh, to, že vstupujeme do pátého roku programovacího období a můžeme srovnat implementaci, jaká měla být v pátém eh, roce MFF takže očekáváme, že ty programy eh, budou plně v eh, běhu, že v roce 2018 už pojedou naplno. Potom je tady také Webro N plus 3 pro rok 2018 ve ženských státech. To znamená, že my bychom museli eh, odhadovat, kolik členských stá- členské státy budou těch plateb potřebovat. Ale pokud jde celkově o navrhované platby, tak ty eh, informace, které jsme měli, eh, byly dostatečné pro náš výpočet. A potom eh, k určení. Ano, zatím tady to byl takový úzký profil, protože členské státy zatím nebyly schopné předložit své nároky. To určení nebylo dokončeno. My očekáváme, že většina to ukončit do konce třetího čtvrtletí, to znamená do konce září. A nejpozději eh, do konce roku 2017. Poslední věc se týká stávající úrovně implementace. Je pravda, že rok 2017 eh, začal, a řekl bych to velice zdrávě. Měli jsme eh, tady nárokované nebo žádosti o platby, eh, které se týkaly jenom nějakých 15% toho, co se mělo nárokovat. Ale jsou tady pozitivní známky, eh, jenom u regionální politiky v červnu, to znamená RDF a Fond soudržnosti členské státy už eh, zažádali o 1,1 miliardu. To je pozitivní známka a je to zcela v souladu s předpověďmi, které jsme měli ale to, že ten pozitivní trend, eh, který teď eh, sledujeme v eh, červnu, by se měl potvrdit v nadcházejících měsících. A potom můžeme říci, že si myslíme, že i rozpočet na rok 2017 bude naplněn v plné výši. Děkuji. Děkuji vám, uzavírám rozpravu k tomuto bodu a připomenu, že lhůta pro pozměňovací návrhy je čtvrtek 20. července. Budu samozřejmě ráda za všechny pozměňovací návrhy. A potom zpracujeme tenhle stanoviska na 7. září. A teď přerušíme a, eh, a rozpravu a, eh, k této první věci. Další bod bude výměna názorů s komisařkou Vestager. A ta přijde v, ten, v 10. Takže máme 15 minut na kávečku. A to je dobré. Děkuji. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení členové výboru REGI, host, vážení hosté, je pro mě velmi potěšující přivítat tady komisařku Vestagerovou na našem zasedání. Komisařka Vestagerová, která eh, má na starosti hospodářskou soutěž kolegiu, 17. května napsala celé řadě předsedů výboru s tím, že komise se schválila úpravy pro hrůzná pravidla pro zjednodušení státní pomoci, což má dopad eh, přímo na politiku soudržnosti. Její eh, dopis je v našich dnešních podkladových materiálech. Jsem eh, ráda, že paní komisařka Vestagerová přijela mé pozvání, aby vyjádřila, jak velmi důležité jsou tato pravidla pro nás. Nejprve eh, dám slovo paní komisařce. Nás je 15-20 minut. A pak dám slovo poslancům výboru Regi, aby se vyjádřili. Paní komisařko, mnohokrát děkuji a máte slovo. Mnohokrát děkuji, omlouvám se za menší spoždění. My jsme využili toto překrásného rána, abychom se prošli mezi komisí a parlamentem. Mentální rozhraně to sice malé, ale vzdálenostně je to pěšky poměrně delší. Mnohokrát děkuji za pozvání, kterého si velice cením, protože my máme za cíl co nejlépe využít eh, veřejné finance a zároveň chceme, aby i soukromé podniky, subjekty mohly konkurovat. My jsme v květnu zjednodušili pravidla státní pomoci pro určité veřejné investice, což bude pomáhat růstu a počtu pracovních míst v regionech a jsem ráda, že o tom budeme moci tady mluvit. Pravidla státní pomoci byla vytvořena našimi zakladateli, aby trhy pracovaly pro spotřebitele. Tak, aby podniky skutečně mohly pod, předkládat nejlepší produkty a služby, které jsou cílem a ne prostě ty, které mají největší podporu vlády. Pokud se podíváme na hospodářskou soutěž, tak právě toto vidíme. Někdy také vidíme, že státní výdaje vlastně neovlivňují hospodářskou soutěž na evropské bázi a proto se snažíme zjednodušit pravidla, kdykoliv eh, k tomu dostaneme příležitost, protože eh, bychom se měli podívat na státní pomoc, kdykoliv zasahuje do hospodářské soutěže, ale také bychom eh, to neměli využívat, pokud zjišťujeme, že na evropské bázi nehrozí nic hospodářské soutěži. V naší nařízení eh, je uvedeno, které země mohou státní pomoc dávat samostatně, nemusí dostávat k tomu žádné povolení. My jsme v květnu nařízení zjednodušili. Pokud jde o přístavy a letiště a ta pravidla jsou také jednodušší pro kulturu v těch nejvzdálenějších regionech, což je pouze jeden z kroků, na velmi dlouhé cestě, která ještě neskončila. V nedávných letech jsme skutečně uskutečnili dlouhou cestu, abychom zjednodušili tato pravidla státní pomoci, abychom využili evropských zdrojů tam, kde je to nejdůležitější. A před rokem jsme přijali a vlastně nové pravidlo pro pojem státní pomoci. Vydali jsme takovou notu ohledně toho, co je státní pomoc a co není ve smyslu změní smlouvy. Dejme tomu, je jasné, že všechny investice, většina investic do cestovní infrastruktury vlastně nejsou státní pomocí ve smyslu smlouvu. Také no, ta uvádí, že často lokální služby a investice nejsou státní pomocí protože to neovlivňuje hospodářskou soutěž přeshraničně, ale pochopitelně takovéto služby jsou zásadní pro občany. Proto vlády investují, proto v demokracii přijímáme rozhodnutí rozpracovávat tyto investice a služby. Mohou to být investice, dejme tomu, do domácností, péče o staré občany v zranitelné situaci, mohou to být eh, místní polikliniky nebo dejme k tomu zkvalitnění místních eh, přístavů, kterých využívají místní rybáři. Hm. Může to být eh, veřejná podpora médií v regionálních jazycích ve Španělsku. Čili není tady žádná potřeba, aby komise hodnotila tato rozhodnutí a to je pochopitelně záležitost dobrá, protože to dává šanci členským státům dělat, um, co si přejí. Naši um, výjimka se týká pouze těch, které se podléhají státní pomoci. A do té doby už nařízení vlastně umožňovalo, by 95 nových opatření s objemem 25 miliard euro za rok mohly být realizovány, aniž by museli zasahovat do práce komise, nebo aby, aniž by museli komunikovat s komisí. Týká se to energie, broadbandu, inovací. A hlavní změna tohoto nařízení z května se týká eh, přístavů a letišť. A důvod těchto změn je že máme s tím podstatné zkušenosti. V minulých letech komise přijala více než 30 rozhodnutí hledně přístavů a 50 ohledně letišť. Takže máme velmi dobré povědomí ohledně toho, co je škodlivé pro hospodářskou soutěž a co ne. Proběhly také veřejné konzultace už dvakrát o těchto nových pravidlech předtím, než vstoupily v platnost a zohlednili jsme zpětnou vazbu, která z těchto konzultací vyplynula. První příjemci eh, podle těch nových pravidel jsou regionální letiště, eh, která obsluhují až 3 miliony eh, cestujících ročně. To je přes 350 evropských letišť. 70 ze všech evropských letišť, ale jenom 50 eh, celkového objemu. 15, no, 15, pardon. Smyslem eh, decentralizace nebo liberalizace pravidel bylo, aby eh, teď evropské země mohly udržovat tato letiště, aniž by se museli ptát komise a také modernizovat. Nepotřebují nic předem oznamovat a ohlašovat. Samozřejmě musí eh, se držet kritérií. Eh, v nařízení o to jde, protože používáme stejná kritéria v každém eh, konkrétním ženském státě, ale můžou to udělat zcela sami. U, malých letiš, u velmi malých letišť jsme zašli ještě dále. To jsou letiště, kterými projdeme méně než 10 000 cestujících ročně. Týká se to eh, téměř eh, poloviny eh, evropských letišť. Ta nejsou vždycky tak zisková jako větší letiště, když to řeknu mírně. Ale, a to víte asi mnohem lépe než já, Jde o to, že tato letiště jsou jednou z klíčových součástí infrastruktury, díky nímž lidé zůstávají napojeni představují eh, méně než procento eh, letového provozu, i když tato kategorie letišť eh, představuje víc než 50% počtu letišť, což znamená 1% objemu neovlivní přeshraniční konkurenci příliš. To znamená, regiony a jejich občané se teď mohou rozhodnout, jestli chtějí použít veřejné prostředky na podporu těchto letišť, a to i e, pokud jde e, o podporu jejich provozu. U přístavu opět toho vychází z těch 30 přijatých rozhodnutí. Víme, jaká kritéria e, stanovit v rámci nařízení. Evropské země mohou investovat až 150 milionů eur do námořních případů a 50 milionů eur do vnitrozemských přístavů. To se týká i například odbagrovávání. Eh, řadu přístavů, eh, řada přístavů se musí pravidelně bagrovat, aby vodní cesty byly dostatečně hluboké, aby lodě mohly přirazit k eh, břehu. Tohle se, tyhle náklady se neodbourají. Ať už jsou ty přístavy jakkoliv konkurenceschopné, musí odbagrovávat, aby mohli eh, zachovat přístup po vodě k sobě. Poslední, nebo v neposlední řadě u této blokové výjimky jsme eh, zjednodušili eh, pravidla pro kulturní a sportovní prostory. Tyto prostory často nepodléhají pravidlům ostatní státní pomoci, i jenom některé velké projekty ano. A i tam bude třeba schválení u méně projektů, teď, když se eh, budou spouštět. Vím, že váš výbor mimořádně eh, zajímají eh, naše nejodlehlejší regiony. To jsou regiony, které čelí velmi závažným výzvám. Některé jsou tisíce a tisíce kilometrů daleko od evropské pevniny. A proto jsou také hodně daleko od evropského trhu často závisejí na několika produktech. A samozřejmě velmi často eh, firmy musí eh, eh, čelit zvýšeným nákladům, když tam obchodují. My jsme vždycky umožňovali členským státům, aby firmy kompenzovaly za tyto extra náklady, ale v květnu jsme to ještě zjednodušili. Ta nová pravidla dávají jasně najevo, že členské státy mohou kompenzovat členské, tedy firmy za jakékoliv dodatečné náklady, eh, které musí vynaložit kvůli své poloze v odlehlém regionu. A lze to udělat eh, v celé ekonomice. Žádný, žádné odvětví už není vyňaté. A to eh, situaci pro členské státy značně zjednodušuje. Samozřejmě každá eh, změna eh, obnáší určitou rovnováhu. Když zjednodušíme pravidla, tak eh, vlády a členské státy mají větší odpovědnost tak, aby ty investice, které provádějí, nepoškodily hospodářskou soutěž. Takže důležité je, aby se členský stát postaral o to, aby až se rozhodne investovat, aby dodržel pravidla a řízení. Co To jsou pravidla, eh, které se musí držet každý členský stát. Za druhé, je třeba být transparentní ohledně té poskytované pomoci. Každá udělená státní pomoc ve výši více než eh, půl milionu eur eh, musí být zveřejněna, tak by občané věděli, aby to tisk mohl sledovat a, novináři mohli zjistit, kam ty peníze šly. Protože to je součást demokratické eh, kontroly. Zjistit, jak se ty peníze vynakládají. A mm, stát musí být dostatečně transparentní na to, aby ukázal, takhle jsme rozhodli, tam ty peníze šly. To je základní eh, předpoklad. Velké eh, projekty přes 150 milionů eur musí projít vyhodnocením efektivity, tak aby občany viděli nejenom, že se peníze vydávají, ale doufejme také, že se vydávají dobře. Regionální pomoc by měla pracovní místa vytvářet a ne je ničit. Regiony by neměly vydávat státní pomoc prostě na to, aby eh, zabránili eh, eh, aby mohli firmám uzavřít továrnu na jednom místě a otevřít ji jinde. Takovou pomoc jsme zavř, zakázali v roce 2014. Nové pravidlo eh, stanoví eh, jasný závazek, aby se firmy tedy museli zavázat eh, k tomu, že nejenom přemístí, nebo že nebudou přemístěvat do jiných zemí EU. A tohle pravidlo samozřejmě značně usnadní implementaci toho předchozího. A komise bude jednat proti státní eh, pomoci, která zásadně omezuje hospodářskou soutěž. Například, když členský stát eh, poskytuje selektivní daňové výhody některým firmám. Selektivní výhody nejsou tedy eh, k dispozici z definice každé firmě v daném odvětví. A také zakročíme, pokud členské státy poskytnou eh, velké dotace energetickým firmám, i když to bude představovat eh, riziko eh, narušení trhu s energiemi. Takže, když to schrnu, ta nová pravidla nám umožňují použít zdroje, které v komisi máme, na sledování věcí, které skutečně naruší hospodářské, na, na, na hospodářskou služí, jak říká náš pan předseda, které jsou opravdu velké, velké abychom umožnili členským státům jednat v řadě oblastí jejich odpovědnosti v daném eh, regionu, kde jsou investice důležité. Nové nařízení o blokové výjimce tohle všechno usnadňuje. Stanovíme jednoznačná kritéria a pokud je budete dodržovat, eh, jděte do toho, nemusíte se komise na nic ptát. A naše zdroje můžeme eh, zaměřit na to, co omezuje, omezuje eh, soutěž na volném trhu. Ale jedna věc pravidla mění. Dážně říkám, eh, že eh, papír vždycky snese všechno. Pokud chceme, aby i občané, ten papír je vždycky vděčný občané, pokud mají být vděční, tak ten papír musíme proměnit ve skutečnost a naplnit ty prostředky použít tak, jak eh, se mělo, jak se to plánovalo. Ale to vždycky trvá. Ta pravidla a eh, trvalo nějakou dobu vytvořit a potom eh, trvá je uplatnit. A samozřejmě můžeme říci, no to je kvůli Evropě. Evropa nám neumožňuje vydávat ty peníze, jak chceme. A teď ale ve většině případů do toho Evropa nezasahuje. Je to vaše vlastní rozhodnutí. Jestli chcete dát docela dost peněz na přístav na letiště, na kulturu, na odlehlý region. Já myslím, že tak by to v demokracii mělo být. Že převezmete vlastní odpovědnost, pokud to nebude a eh, poškozovat ostatní. Proto uh, jsem se dnes těšila tak na dnešní debatu, protože Myslím, že jste jedni z hlavních protagonistů a umožňujete, aby tohle nezůstalo na papíře, ale aby se to dostalo opravdu do života, aby se to používalo ve prospěch občanů ve všech našich regionech. Takže pokud, eh, když se na to díváte a používáte, teda posloucháte lidi, která uplatňují ta pravidla a slycháte, že eh, je to příliš složité, že potřebují více příkladů, že potřebují eh, mít komu zavolat. Když si nejsou jistí, neváhejte se na nás obrátit, protože my eh, se potom budeme snažit, aby ta nová, jednodušší, eh, obecnější pravidla opravdu se začala uplavňovat, protože ty mě tam musí prokázat svoji cenu ne na papíře, ale v reálném životě. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní komisařko. A teď zahajuji rozpravu. Prvním eh, eh, na eh, seznamu je pan Olbricht. Děkuji. Já mám jednu poznámku a dvě otázky. Poznámka je, že děkuji paní komisařce za to, co předkládá, protože tahle debata se opravdu týká zjednodušování. Často my tady se bavíme o zjednodušování, ale prostě mění se akorát slova, drobné změny je tam o jednu kontrolu méně, no dobře, tak to vůbec nic změní. A tohle je skutečné zjednodušení v reálném životě. Čili eh, na tohle jsme čekali. Komise docela jasně řekne, že pokud chce dělat opravdu, eh, říká, že chce dělat velké věci a nechá ty menší věci na nás, no tak to určitě bereme. Otázka je, jestli to bude viditelné pro lidi nechci eh, tohle říkat lidem. Eh, ovšem otázka je, jestli je to pro eh, aktéry v terénu jasné. A já o tom pochybuji, že aktéři na místní, regionální a národní úrovni ví, o čem tady mluvíme. Je zcela naléhavé vysvětlovat, co se děje, co se stalo a co je budoucnost. Proč? Protože je třeba přijmout rozhodnutí, politická rozhodnutí o tom, co do budoucna. Moje dvě otázky. Jeden, jeden z nejznámějších příkladů byl sociální bydlení v Nizozemsku. v, tam dva a odlišní aktéři působili v oblasti sociálního bydlení a stěžovali si Evropské komisi. A samozřejmě nikdo nepochopil, proč komise zasahuje do cen sociálního bydlení v Nizozemsku. Tak eh, znamená tohle, že tohle skončilo? Pokud ano, tak je to velice dobrá eh, zpráva, ale můžu vám eh, můžu vás ujistit, že o tomhle spousta lidí v oblasti sociálního bydlení neví. To je velice dobrý příklad takový. Něčeho, co bylo naprosto zbytečné. Lidé to nechápali. A poslední otázka. Koordinace mezi jednotlivými politikami, eh, komisaři a tak dále. Můžeme eh, promítnout eh, to, co říkáte, do přijatelnosti, přípustnosti politiky soudržnosti. Otázkou je vždycky, jestli ty výdaje jsou způsobené nebo ne. Znamená to, že to, co říkáte, se promítne do způsobilosti výdajů na sociální bydlení, když se to týká kultury, eh, sportu, eh, letišť. Já jsem byl zpravodaj pro RDF, vím, o čem mluvím. Říkal jsem, udělejme to takhle, a komise řekla, ne, ne, ne, ne, eh, státní pomoc, to je moc složité a tak dále. Takže koordinuje se tohle. Eh, protože vy částečně zodpovídáte za soudržnost, za jiné věci taky. Ale my potřebujeme jasně pravidla tady pro eh, způsobilost. Děkuji, pane eh, to pan Felberg. Děkuji. Nejdříve za Alde bych rád opravdu vás tady vřele přivítal, paní komisařko, a poděkoval vám, že sem chodíte protože myslím, eh, že odvádíte skvělou práci při eh, revizi nařízení. Tady teď řecou máme tedy eh, revidované nařízení o blokové výjimce, které doufám vyjasní některé ty případy, kde dochází ke skutečné konkurenci mezi vnitrostátními a námořními přístavy v Evropě, kde jsme měli velké problémy na výboru pro dopravu, kde jsem také členem, eh, když jsme řešili eh, nařízení o přístavech, takže doufám, že tohle se vyjasní. Ale eh, samozřejmě ukáže se to v realitě, jak to bude vypadat. Víme, že jsou tady pořád velké rozdíly mezi tím, jak státy podporují své přístavy. A po té revizi ještě uvidíme, jak to bude dál fungovat. U nás v Zemsku se vede debata o korporátní daní eh, pro přístavy, jakmile už to nejsou veřejné, eh, veřejnoprávní subjekty, ale soukromé, tak musí platit daň. A to je také tak trochu eh, v narušením rovných podmínek v Evropě. A je zřejmé, že některé přístavy tedy to nepřestaví a ty budou ještě podporovány do 150 milionů eur, kde budou moci investovat. Takže to je jedna z velkých otázek jak tohle bude fungovat. To tež se týká letišť. Spádová oblast. Jsou případy letišť, která jsou ve spádové oblasti jiného letiště, ale e, konkrétně řeší část trhu, například náklad v Maastrichtu, letiště Arken. Velice zajímavý příklad. Je to ve spádové oblasti několika dalších letišť ale někdy oni prostě eh, chtějí eh, se eh, rozvíjet v ty trasy v konkrétní části trhu. Tady opravdu se teprve ukáže v praxi, jaké to je. A já doufám, že v nadcházejících měsících už uvidíme, jak to bude fungovat. Potom se tady hovoří o politice soudržnosti. Část z ní eh, se týká výzkumu a vývoje. Máme tady teď eh, k dispozici zprávu pana Lamyho z eh, skupiny vysoce postavených k maximalizaci dopadů toho rámcového programu pro výzkum a inovace. A jeden ze závěrů je, nebo se týká synergii mezi evropských, evropskými strukturálními a investičními programy a rámcovým programem. To je také téma eh, revidovaného eh, nařízení o blokové výjimce. Tam se snažíte eh, o, o tu pečeť dokonalosti, excelence, ale to se týká jenom malých a středních podniků. Ale pokud chceme opravdu, aby evropské a národní programy a související rozpočty spolu byly navzájem lépe provázané, aby všichni aktéři eh, měli prospěch z těchto fondů, tak musíme, myslím, také lépe sladit pravidla státní pomoci mezi eh, fondem EFSI a dalším rámcovým programem. ESI, pardon. Protože eh, jak průmysl, tak veřejné orgány by měly být schopné nechat spolufinancovat projekty zajímavé pro Evropu. Například v, v oblasti trojzměrného tisku, jak eh, vytvářet ukázková zařízení po Evropě. My to naopak chceme podpořit eh, s kolegy v rámci eh, toho programu Vanguard, Avantgarda. A zeptám se, jestli komise vyjme projekty, nebo pokud komise vyjímá ty projekty, které se kvalifikují na tu peči dokonalosti, proč nevyjmete také některé projekty v rámci strukturálních a investičních fondů z režimu pro státní pomoc. A pokud ta státní pravidla o státní pomoci jsou eh, překážkou ke strategickým investicím, tak je tady také zajímavý námět pana Lamyho tohle také oblokovat, protože on chce rozšířit ty výjimky ze státní pomoci i nad eh, na, na národní eh, strategii chytré specializace. Takže já se ptám, za jakých podmínek by tohle mělo být možné. Třetí otázka. V rámci politiky soudržnosti tady máme eh, teritoriální spolupráci. Jsou tady konkrétní programy. A myslím, že ty opravdu eh, přinášejí přidanou hodnotu Evropě. Máme tady nadnárodní projekty a ty eh, jsou řešeny různými vládami. Co plánujete, abyste se zaměřili na tu evropskou teritoriální spolupráci, kdy různé veřejné orgány chtějí, jsou ochotné podporovat projekty, ale je to prostě z různých členských států a v různých eh, režimech oznamování. Jak usnadnit eh, život Eh, aktérům těchto projektů. Poslední věc eh, se týká eh, spojování prostředků. Spojování po roku 2020. To je velice složité, toto, toto záležitost. Co si myslíte, že můžeme udělat v oblasti zjednodušování, oznamování státní pomoci, režimu státní pomoci, tak, aby toto směšování bylo opravdu jednodušší. Děkuji vám a těším se eh, na spolupráci v rámci tohoto výboru do budoucna, protože státní pomoc je opravdu klíčem k tomu, abychom mohli eh, také eh, zajistit vzdělávací politiku a samozřejmě vám přeji příjemné léto. Děkuji vám. My jsme začali s těmi doporučeními na prázdniny, ale ty jsme uprostřed zajímavé debaty. Pan Monskur. Madame la présidente, madame... Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, já nemám konkrétní otázky, které bych vám chtěl eh, položit, ale chtěl bych využít této příležitosti, abych přivítal všechny ty aktivity, které jste provozovala v posledních měsících ve prospěch těch velmi odlehlých regionů. Jak víte, tyto regiony jsou oběťmi určitých eh, handicapů a znevýhodnění a proto rozhodnutí, které jste přijala, je přijímáno pozitivně a pozitivně ovlivňuje tyto velmi odlehlé regiony. Víte, že článek 53 ohledně smlouvy o fungování Evropské unie není příliš často využíván. A já vám musím říci, že vy jste dokázala eh, skutečně Eh, využít relevantnosti tohoto článku, protože jste ho dokázala využít velice pozitivně v posledních týdnech. A jsem tedy velice rád, že komise rozhodla v prosinci 2016 eh, přijmout opatření, které umožnilo Francii eh, poskytnout 35 milionů producentům třtiny, cukrové třtiny. Víte, že tito producenti musí čelit někdy velmi intenzivní eh, konkurence. A musíme tedy brát potaz eh, tuto hospodářskou soutěž a proto bylo velice důležité, že jste poskytla Francii tuto možnost. Navíc zohlednění specifika těchto velice vzdálených oblastí eh, v minulých měsících bylo také velice důležité, protože mm, vy jste přijala opatření, které je prospěšné pro tyto zámořské regiony. A myslím si, že znepokojení, které kdysi existovalo, bylo nyní rozptýleno. A navíc jsem velice rád, že máte s námi tyto kvalitní výměny názorů, zvláště s poslanci ze zámoří. A doufám, že budeme i nadále eh, spolupracovat ve prospěch těchto zámořských oblastí. Děkuji vám. Děkuji. děkuji. Pan Omar, že máte slovo? Vážená paní předsedkyně, děkuji. Vážená paní komisařko, děkuji, že jste mezi námi, že se účastníte této diskuse dopoledne. Evropská komise eh, zorganizovala výraznou změnu. To znamená, ze systému eh, oznamování přešla Eh, na systém, který se týká těchto blokových výjimek ohledně státní podpory. A já vítám eh, toto zjednodušení a tento pragmatismus z hlediska těch hlavních faktorů, které jsou u zdroje této zásadní změny. My jsme členy výboru REGI a jistě pochopíte, že pro náš výbor státní podpory samozřejmě zůstávají tím zásadním nástrojem pro to, abychom dosáhli cíle v oblasti soudržnosti a abychom umožnili snižovat spoždění, ke kterému dochází a aby konvergence pokračovala. A z tohoto důvodu bych vám chtěl položit otázku ohledně konzistentnosti, kterou bychom měli zajistit Eh, z hlediska budoucího finančního rámce. Měli bychom se tím zabývat již nyní. A já bych chtěl vědět, zda jste již zahájili práce ohledně eh, těchto výhledů. Maj, můj kolega Moskur hovořil o těch velmi odlehlých regionech a v této souvislosti bych chtěl také přivítat tu střícnost, kterou jste osvědčila při řešení této otázky. Nebudu se k tomu uh, vyjadřovat podrobně, ale víte, že v zámoří jsou situace monopolu, eh, které velmi eh, poškozují cíle, které máme z hlediska boje proti tomuto typu hospodářské soutěže. Jsou to monopoly, které zhoršují životní podmínky, poškozují tyto regiony a které vlastně spochybní cíle, které si komise stanovila z hlediska těchto velmi odlehlých regionů. Myslím, že je na čase, abychom se pustili do boje s těmito monopoly. Já vím, že vy proto máte tu nezbytnou odvahu, kterou jste již projevila. Boji proti obcházení eh, daňových povinností, kdy jste eh, nastavila velmi vysoké pokuty pro E, společnosti, jako je Google. A myslím si, že nyní je na čase, abyste se postila do boje i do těchto příliš dlouhotrvajících monopolů. Takže shodnutě řečeno, ano, my podporujeme pragmatická řešení, e, řešení zjednodušení, řešení, která se opírají o důvěru. Ale domníváme se, že státní podpory zůstávají nezbytným nástrojem jsou nezbytné pro realizaci cílů soudržnosti. A toto by mělo být zachováno. Víte, že budeme hovořit o příštím období až do roku 2025. A nebylo by dobré, aby tato zásadní změna, která je opravdu důležitá, spochybnila nebo ohrozila cíle, které si stanovujeme z hlediska dosažení konvergence. Děkuji. Thank you very much, Ms. Vana. The floor is yours. Thank you, Madam Chair. Thank you, Madam Commissioner. Pani Vana, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji paní komisařko za to, že jste za námi přišla, abyste nám vysvětlila aspekty blokové výjimky. Ano, říkáte správně, že papír sice vydrží všechno, ale a že je vděčný, ale měli by být vděční naše občané. Což znamená, že my bychom měli být koherentní, nejenom pokud jde o pravidla pro hospodářskou soutěž, ale v oblasti všech oblastí politiky Evropské unie. Proto bych ráda podpořila pana Olbrichta v oblasti sociálního bydlení s tím, že politika Evropské komise někdy je dost nesrozumitelná. Dejme tomu, já jsem z Rakouska, z Vídně a komise rozhodla poskytnout veřejnou podporu pouze těm nejznevýhodněnějším. A to ziritovalo hodně lidí ve Vídni, protože ve Vídni, a máme příklady i v jiných členských státech, jako v Nizozemsku, jak říkal pan Albrecht, by to znamenalo, že bychom museli zcela změnit náš systém sociálního bydlení. To znamená, že bychom nestavili na průkazu příjmu, ale na e, základě takzvaného sociálního mixu čili bychom omezili státní podporu pouze na ty nejznevýhodněnější a to by znamenalo korupci veřejného sektoru ve Vídni. Takže můžete nám vysvětlit, zdali tato výjimka se bude týkat i sociálního bydlení? Dále bych ráda uvedla, že vítáme opatření pro zjednodušení podpory tím, že poskytujete novou definici málo a velmi málo o lidní, zalidněných oblastí a také otázky relokace pro poskytování podpory pro podniky, které na tom základě museli skončit. My si myslíme, že bychom měli jít eh, ještě dál, že měli bychom zabránit relokace a takzvanému shoppingu tím, že bychom upravili období na 10 let, tak jako v CP a pro projekty pořadné z evropských fondů. A asi vás nepřekvapí, že jakožto zelením bychom odmítli podporu pro regionální letiště výjimka z předběžného oznámení, protože letectví je vlastně jediný sektor v Evropské unii, kde neustále roste objem skleníkových plynů. Je to sektor, který už těží z mnoha přímých a nepřímých eh, dotací, dejme tomu výjimka eh, z palivových daní pro přeshraniční lety, to je odhadováno na 30 miliard ročně, takže to už samo o sobě je velká výjimka a letectví je také eh, vyloučeno právě e, z obchodování s emisemi. Takže podporu regionálních e, letišť bude znamenat e, další znečišťování oproti udržitelnější dopravě jakožto železnicím. A skutečně o tom dost pochybujeme, protože Evropský účetní dvůr ve zprávě z roku 14 jasně nastavil, že Ehm, toto, takováto podpora eh, nenabízí hodnotu za peníze. Financovala jsem mnoha letiště, která nejsou až tak vzdálena od sebe. Ehm, všechno bylo většinou překompenzováno a teprve polovina letišť um, vykázal předanou hodnotu v podobě cestujících. Myslím si, že bychom měli zajistit, aby i naše investiční rozhodnutí byly plně v souladu s národními a mezinárodními závazky, dejme tomu COP21 a energetickými cíly na rok 2030. Protože tady ve výboru REGI často slýcháme, a je to jasné, že jedním z největších úspěchů regionální politiky pro toto programové období je vytvoření negativních seznamů pro výdaje, které jednoduše eh, nejsou schváleny v rámci regionálních peněz, dejme tomu jaderná energetika a totální zákaz letišní infrastruktury. A my bychom měli bojovat za rozšíření seznamu tak aby nebyl v konfliktu s dalšími rozhodnutími, jako dejme tomu s touto výjimkou pro hm, podporu regionálních letišť. Jinými eh, Jinak se chci zeptat, jestli taky eh, provádíte hodnocení dopadu eh, státní podpory, kterou teď umožňujete. Pan Gosolino, máte slovo. Eh, děkuji, vážená paní komisařko, děkuji za vaši práci. Evropský eh, parlament a náš eh, výbor zvláště by vás chtěl povzbudit potom eh, pozbudit, abyste šla ještě dále. Nejenom z hlediska této konkrétní otázky, ale my musíme zajistit určitou totožnost evropského projektu, její identitu. A my si uvědomujeme, že ve chvílích krize a tato otázka eh, vedle toho specifika dává možnost přiblížit se občanům, přiblížit se sociálním a ekonomickým silám, to znamená těm skutečným protagonistům evropského občanství. Chtěl bych eh, položit dvě otázky. Ta první by byla obecnější. Vy jste začala pracovat eh, výrazným způsobem na některých přímých programech, kde je to Horizont, Kosme, Toto obsahuje velmi důležité body. A tady je komise protagonistou. Dále se hovoří o zjednodušování. A my vidíme, že tady je určitý rozpor eh, vůči politice eh, soudržnosti. To znamená, máme tady přímé podpory, nepřímé podpory, strukturální fondy, eh, bylo by možné nějakým způsobem toto skloubit, abychom se právě vyhnuli těmto rozporům mezi přímými a nepřímými podporami a e, politikami, které jsou napojeny na strukturální fondy a týkají se zvláště těch lokálních institucí. To je pro mě to velké téma, které by vyžadovalo zásadní revizi. A dále ta práce kolem infrastruktur, to je velmi důležitá věc. Týká se to přístavu, letišť. A v průběhu doby v Evropě, v některých regionech, jsme vytvořili zvláštní ekonomické zóny. A to vygenerovalo skutečně nekalou soutěž mezi jednotlivými operátory a jednotlivými ekonomickými subjekty. Co se týče těchto zvláštních ekonomických zón, mám na mysli ty velké přístavní zóny, například eh, v Středomoří, nebylo by možné uvažovat o politice komise, která by byla poněkud organizovanější, která by hm, napomáhala těmto eh, přístavům z hlediska boje proti té nekalé soutěži, eh, tak, aby došlo k rozvoji těchto zón v Itálii, ve Španělsku, v Řecku. Já myslím, že by bylo dobré se nad tím poněkud více zamyslet. My jsme vydali obrovské částky, tady se hovořilo o 150 milionech, já jsem z Neapole a tam byla podpora zablokována po dlouhou eh, dobu. Měli jsme tam vlastně program ve výši 250 milionů. A samozřejmě to vyvolalo určité problémy s komisí. A nakonec eh, tedy jsme dostali určitou investiční částku a nyní tady se hovoří o 150 milionech, takže to znamená, že ty programy v budoucnosti by mohly pokračovat rychleji a nemuseli bychom zaznamenávat tyto ztráty, tak jak jsme to zaznamenávali v minulosti. Takže to jsou moje spíše obecní otázky, které ovšem mají konkrétní dopad na naše jednání v tomto výboru. Demato. Děkuji, paní Demato, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat paní komisařce za to, že přišla mezi nás a že nás seznámila eh, s touto politikou státní podpory. Víte, fond eh, pro eh, politickou soudržnost závisí v mnohem na státních podporách. A vypadá to tak, že podle pravidel státní podpory se ocitáme ve velmi rizikovém sektoru co se týče právě politiky soudržnosti. Často jsou tady chyby, eh, které jsou zmapovány auditory, takže to nás vede k přesvědčení, že je nutné zjednodušit tuto záležitost. V září 2016 jsme vypracovali zprávu, kde jsem byla zpravodajkou a tam jsme právě hovořili o konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Byl tam odstavec, kde jsme vyzývali komisi, aby stanovila podmínky státní podpory, aby to nebylo diskriminační pro malé a střední podniky a aby to bylo ve shodě eh, s těmi podporami, které jsou poskytovány jiným podnikům. Takže uvažovali jsme tam právě o té blokové výjimce v rámci jednotlivých kategorií. A také jsme tam zdůrazňovali propojení mezi pravidly využívání eh, částek, které jsou určeny malým a středním podnikům a státní eh, podpory. Chtěla bych se zeptat, jaký je důvod vašeho rozhodnutí, že EFSI nebudou spadat do těchto pravidel státní podpory? Hmm, takže EFSI ani nejsou ne- zohledněny z hlediska deficitu, jakým způsobem to bude vypadat v budoucnosti z hlediska EFSI. Proč by tady neměly být jednotná pravidla ohledně státních podpor? která by pravil, platila pro politiku soudržnosti a také pro EFSI. E, ten náš zvláštní zájem o malé a střední podniky vyplývá z toho, že prakticky 90 té ekonomické struktury v Evropě je vytvářeno těmito malými a středními podniky. A musíme zabránit diskriminaci těchto malých a středních podniků. My vidíme, že ty velké podniky, které mají zvláště dopad na životní prostředí a zdraví občanů, tak eh, tyto velké eh, společnosti eh, často získávají větší zájem ze strany komise než malé a střední podniky. Máme dojem, že zájem komise o tyto malé a střední podniky slápne. A já bych se vás chtěla zeptat v této souvislosti, na podnik Starant. Minulý eh, měsíc eh, tam vlastně eh, bylo poskytnuto finanční, finanční podpora tomuto firmu. Bylo to, byla to vlastně pětkrát se opakovala tato státní podpora. Co jste v tomto ohledu udělali z hlediska této firmy, která se nazývá IVA. My musíme tam vzdorovat indické konkurenci a tam se jedná také o ochranu občanů. V podstatě italský stát musí, musí řešit odprodej této záležitosti. Ta nevýhodná část zůstává italskému státu je tady zájem indického eh, nabyvatele a nám jde o to, jakým způsobem bude postupovat komise z hlediska eh, řešení této situace v tomto odvětví. Jedná se tedy o akvizici této společnosti v Itálii. A italští občané a také evropští občané musí tedy čelit eh, jaksi tomuto tlaku ze strany velkých firm a italský stát v podstatě získal tu špatnou nezdravou část. Děkuji, pan Bogovič, máte slovo. na paní komisařko, já bych vás chtěla, chtěl také přivítat a chci vám poděkovat za prezentaci otázky státní podpory. Já si myslím, že jsou to dobré změny a ty skutečně Mm, obsahují eh, pravidla, která se týkají tedy přístavů a letišť. My jsme získali podporu ze strany Evropské unie. Já jsem se tím zabýval. Andrej Novákov mě také požádal, abych se vás zeptal, zda uvažujete o změnách také na úrovni těch takzvaných velkých projektů z hlediska blokových výjimek. To znamená, e, týkalo by se to projektů právě z politiky soudržnosti. A týkalo by se to odvětví telekomunikace. Eh, je možné si představit jiná pravidla také v oblasti telekomunikace a v oblasti tedy těch velkých projektů. Víte, že v minulosti jsme měli potíže v, této, v tomto odvětví. Pan Demato také hovořil, nebo paní Demato hovořila o problematice malých a středních podniků. Pokud EFSI nebudou prověřována a nebudou součástí eh, těchto pravidel, Eh, co to znamená? Znamená to, že se budou používat částky z jiných programů? Eh, souvisí to samozřejmě s povolováním státní podpory. A co se týče eh, problematiky blendingu, tak i v této oblasti bych se chtěla zeptat, zda uvažujete o nějaké změně, tak aby ti, kteří používají tyto prostředky, si byli jisti výsledky. Pan Papadimulos. Mm, vážená paní komisařko, vítejte mezi námi. Já jsem rád, že navrhujete tato řešení pro přístavy a letiště, protože se domnívám, že to vygeneruje zaměstnanost, eh, vytvoří to investice, podpoří to malé a střední podniky a zlepší kvalitu infrastruktury. A to je velmi důležité pro Řecko, to je země, z které pocházím, kde máme stovky různých ostrovů, kde máme přístavy, kde máme regionální letiště a jsou absolutně vitální pro miliony řeckých občanů, ale samozřejmě také evropských občanů, kteří přicházejí z různých zemí a proto se domnívám, že díky této změně bychom přístavy a jednotlivé infrastruktury měli mapovat také podle ekonomických aktivit a měli bychom eh, je zařadit právě do těchto jednotlivých struktur, eh, z hlediska také pravidel způsobilosti výdajů. Eh, týká se to například veškerých instalací, jako jsou jeřáby a tak dále. Pokud to bude příznivé samozřejmě pro životní prostředí, a to je no, nejenom na papíře, ale i ve skutečnosti. A já se domnívám, že bychom se měli vybavit systémem kontroly používání státních podpor eh, také na úrovni výpočetního systému. Je nutné digitalizovat tuto kontrolu, Řecko to potřebuje. A musíme to požadovat na všech členských státech. Musíme revidovat eh, naše pravidla ve prospěch zjednodušení. A já se tedy ptám, uvažujete také o zjednodušení tohoto celoevropského systému kontroly, aby tato kontrola byla efektivnější. A další otázka, kterou bych vám chtěl položit jménem eh, mé kolegyně Martiny Andersenové, týká se toho skandálu RHI. Já vím, že kolegyně za vámi byla, hovoří se tam o korupci představující desítky milionů je to případ, který ještě není dokončen a v podstatě to poškozuje region ze severního Irska. Takže mám se zeptat, zda máte nějaké nové informace ohledně tohoto případu a zda byste to mohla sdělit mé kolegyni Martiny Andersonové, která se dožadovala vaší spolupráce. Ano, toto byly otázky členů našeho výboru. Já mám také otázky, ale bohužel na ně nemáme dost času. Zeptám se. Myslíte si, že by bylo možné pokračovat takovou informační kampaní, především řídícími orgány, které mají na starosti strukturální fondy, protože jakékoliv změny v oblasti mm, státní podpory budou mít dopad na tyto orgány a e, je důležité je informovat o jakýchkoliv změnách a vlastně průběžně, protože to souvisí s jednou z otázek, e, které tady byly probírány, které kolegové už zmínili. My jsme mluvili o doplňkovosti a synergii mezi jednotlivými finančními nástroji Evropské unie, tak jako fondy soudržnosti a EFSI ale tato doplňkovost, synergie, to je možné i pro ty další kombinace a, a bylo by důležité mít podobná pravidla státní podpory, pokud chceme jít cestou synergii mezi těmito fondy do budoucna, zvláště pokud jde o soukromý sektor, který se do toho snažíme eh, zapojit hledat další investice pro veřejné projekty v Evropě. Takže to byly mé poslední dotazy a dám teď slovo vám, pokud budete moci odpovědět. No, alespoň na některé snad odpovědět budu schopna. Mnozí z vás asi budou mít pocit, že neodpovím správně, ale to nám umožní se vrátit a reagovat buď písemně nebo v jiných formátech. Nejprve otázka konkrétního follow-upu. Jak už tady bylo řečeno, tak papír je vděčný, snese všechno, ale my pracujeme především pro občany. My máme forum na vysoké úrovni, kam by tajemníci, ministři mohli přicházet a jednat o těch širších otázkách. To se musí rozpracovat dál na pracovní skupiny, abychom si řekli s členskými státy, eh, jak měnit, co měnit a eh, jakým způsobem děláme vlastně, co je v našich silách. My jsme vytvořili takovou šablonu, která naznačuje členským státům, jak, je, jak zjednodušit mm, informace o tom, jak využívají peníze daňových poplatníků. To také umožní lepší práci novinářům a jakým způsobem budeme mít k dispozici tyto informace jako novináři nebo občané. Takže to se snažíme usnadnit a pokud um, myslíte, že jsou nějakí aktéři, kteří by měli uh, zájem o takovéto semináře, hotline nebo kurzy, tak prosím dejte nám to vědět a my to se budeme snažit pořešit. My ovšem jednáme se státní pomocí, která um, má dopad na hospodářskou soutěž. Členské státy investují hodně. Hmm do běžných investic, podpůrných programů. Takže toto vlastně nejde proti státní podpoře, která je rozumná, logická. Jde o to, aby ta státní podpora neporušovala hospodářskou soutěž, protože někdy jsme svědky toho, kdy nadnárodní podniky nebo velké podniky najednou získávají selektivní výhodu která není k dispozici k jednotlivým malým nezávislým podnikům v českém státě. Tady v Belgii, dejme tomu, měli systém pro nadnárodní podniky pouze. Velké nadnárodní podniky, evropské, prostě podpora, která nebyla k dispozici pro malé nezávislé podniky. A mnozí z vás už zmínilo, že hlavní páteří Evropské ekonomiky jsou malé střední podniky, které vytvářejí pracovní místa, platí daně a zaučují budoucí pracovníky. To je důležité, abychom vytvořili řádná pravidla i pro právě tyto malé střední eh, podniky. Ty jsou právě teď předmětem blokové výjimky a pokud tady nastane nějaký problém, umožňuje jim to poměrně velkorysou podporu. Konkrétní otázky. Sociální bydlení. Tady to je případ, do kterého zasáhla komise z důvodu stížností. Někdy z tohoto důvodu musí komise řešit uh, tyto případy, které by jinak nemusela, kdyby to bylo ex Někdo vidí na trhu problém a poukáže na něj. A my ho pak řešíme. A to už bylo dořešeno. My vlastně se nezaměřujeme teď na definici sociálního bydlení nebo nediktujeme, o jaké ceny by se mělo jednat my zohledňujeme právě tu otázku toho takzvaného sociálního mixu. Kdyby mělo dojít na to, že bude nějaký velký případ, který bychom měli my řešit, tak tam se jedná především o to, že je něco, co bychom měli uznat jakožto určitý cíl. Jinými slovy, eh, konkurence mezi dvěmi do, dvěma domy, kdy jeden dostane právě státní podporu. Vy chcete dosáhnout soci, sociálního mixu. Vy investujete do bydlení, protože chcete mít diversifikaci v určitých oblastí nebo čtvrtí, aby jste neměli na jedné straně geta, na druhé straně bohaté. Takže to zohledňujeme Pokud jsme na to upozorněni, protože většina případů podle o, ustanovení o veřejném zájmu je toto právě zcela legální. Otázka strukturálních fondů a synergií. Eh, my bychom měli v dialogu na toto téma pokračovat, mm, protože bychom rádi získali konkrétní příklady o tom, kde se nacházejí bariéry v našich pravidlech. Často totiž dochází na to, protože ty pojmy, ty definice pro státní podporu mm, díky nim bude muset být oznámeno pro schválení komisi velmi málo projektů do budoucna. Čili my musíme upravit tuto záležitost řádným způsobem. Tak, abychom nemuseli zasahovat do mnoha případů do budoucna. Abych byla upřímná, já si nevzpomínám, že by uh, byl nějaký případ, kdy pravidla státní podpory by blokovaly projekt. Pokud máte ale konkrétní příklady, tak prosím eh, upozorněte nás na to a my se pak zaměříme na ta pravidla a zjistíme, zdali nepůsobí nějaké problémy. Seals of Excellence. My jsme explicitně uvedli, že toto tomu podléhá protože to je vlastně logika takovéhoto označení, že máte eh, velmi slibné výzkumné projekty, které se kvalifikují, nicméně eh, dost evropských fondů není na ně k dispozici. Čili členské státy by pak na to mohly reagovat, pokud by si přáli je podpořit. Otázka přístavu. Přístavy se liší. Evropa je v tomto ohledu úžasná, protože jich je tolik a ne všechny si konkurují. Některé přístavy jsou skutečně lokální, slouží pro místní rybáře, nejedná se o přístavy, kam se dostanete, když jste na nějaké velké zámořské lodi a podobně. Ale máme některé velmi důležité hm, přístavy, které si skutečně konkurují, mají hospodářský význam. A proto máme Eh, takový dlouhodobý cíl pro zajištění rovného hracího pole pro tuto hospodářskou soutěž. Souhlas, souvisí to eh, s tím, aby soukromí vlastníci také odváděli daně, tak jako jakékoliv jiné podniky, a abyste zúčtovávali zvlášť to, co je ve veřejné působnosti a co je v působnosti soukromé. A my toto pečlivě zkoumáme, protože je skutečně důležité, abychom měli uh, rovné hrací polo. My tedy umožňujeme ten dredging, magnování, čili e, Otázka zní, zda bychom měli rekonstruovat Evropu, proto bychom pak umistovali přístavy tam, kde taková činnost není nezbytná, ale to je pouhý sen. E, ty přístavy už existují, padlo do nich mnoho investic a někdy z geografických důvodů vy musíte magrovat. Um, a to je daná věc ať už jste jakkoliv konkurenceschopní, ať už eh, platíte jakékoliv daně, tak prostě to musíte dělat rovně, protože jinak nebude přístav, budou pouze mělké vody. A toto ustanovení slouží právě této funkci. Jde tady o to, že nové pomoci povolujeme jenom okrajově. Můžeme, aby členský stát převzal sam odpovědnost. Vy řekne, nebudeme rozvíjet leteckou dopravu kvůli eh, klimatickým důvodům, tak to je prostě eh, na členském státu. My se tady pokoušíme říct, můžete si o tom říct i sami, eh, rozhodnout sami, ale držte se stejných kritérií jako ostatní členské státy. Takže je tady eh, celkový soubor kritérií v, eh, podobně jako v obecné blokové výjimce. To tež se týká spádové oblasti, protože někdy budou letiště, která nekonkurují předhraničně, ale intenzivně si konkurují navzájem. Tam máme dvě kategorie. Větší letiště, kde je skutečná soutěž a malá eh, letiště, velmi malá letiště, která jsou ve stejné spádové oblasti, ale místní provoz Eh, díky místnímu provozu eh, se ta konkurence víceméně nepočítá. Jak říká pan že tady se snažíme být velmi pragmatičtí. Nevidíme hospodářskou soutěž všude, jenom protože ji řešíme, ale snažíme se to vidět velmi přesně, protože víme, kolik eh, konektivita znamená. Takže pokud ji chcete dosáhnout leteckou dopravou, můžete. Potom k těm ekologickým záležitostem. Neprovádíme posouzení dopadu na životní prostředí, když schvalujeme eh, plán státní pomoci. Členské státy samozřejmě musí dodržovat ekologickou legislativu a budou si muset eh, provést své vlastní posouzení eh, dopadu na životní prostředí. A tohle je opravdu na nich. U nás akorát, když řešíme ty větší záležitosti, například v energetice, tak tam je otázkou, jestli je to konkurence nebo ne nebo je, jestli je to proti hospodářské soutěži nebo ne. Čili tohle je věc pro členské státy. Potom je tady eh, věc zvláštních hospodářských zón. To je jedna z věcí, ke které se eh, s radostí vrátím. Protože eh, ty zvláštní hospodářské zóny mohou mít dobrou, dobrý důvod pro svoji existenci, jenom jim nesmí být vyhýbání se daním protože potom eh, to jsou ty špatné důvody. Potom je tady otázka eh, zákazu pomoci na eh, přesídlení. My jsme řekli, že jsou tady časové limity, kdy se zavážete, mm, že nebudete uzavírat ta pracovní místa dva, měsíce, dva, dva roky předtím a dva roky potom. Protože s uplývající dobou se velice těžko říká, že to bylo kvůli tomu, že se něco přesunulo protože možná budete muset přesunout eh, pracovní místa kvůli rozvoji trhu, protože prostě nemáte ten týž eh, podíl na trhu a musíte eh, to prostě začít dělat jinak. Ano, bude velice těžké potom říct, že to bylo přesně kvůli přesídlení. Ale to je samozřejmě jedna z věcí, které budeme bedlivě sledovat. Aby bylo jasné, že se lidé nebudou snažit eh, unikat pravidly, protože tady jde v, základě, v zásadě o to, aby daňoví paní, poplatníci neviděli, že se jejich peníze používají k přesunu jejich firm z jednoho regionu do eh, jiného regionu v Evropě a při té příležitosti přijdou o 20% pracovních míst. Firmy se to můžou dělat ze svých vlastních podnikatelských důvodů, samozřejmě do toho nám nic není ale neměli by jim za to eh, daňoví poplatníci připlácet. A to asi lidé chtějí vidět. Tím jednotlivým fondům EFSI, SEF. O tomu, jak se to dělá jinak. Pokud je o stanovení EFSI, tak eh, pravidla o státní pomoci eh, se uplatňují pouze, když členský stát do toho vstoupí a chce spolufinancovat. Není to zjednodušený eh, postup, ale je to taková prioritní procedura. Taková fast lane. Protože eh, tam šlo o to, aby se Evropa dostala se nejdřív z krize. Pokud členský stát spolufinancuje nějaký projekt, ano, to platí jak pro EFSI, tak pro CEF, tak často eh, se to pokryje tou myšlenkou pomoci buď to nebude pomoc eh, podle klasického smyslu, anebo to bude eh, tzv. žíber. To znamená, že členský stát si může dělat, co chce. A eh, k tomu se také budeme muset ještě vrátit. Komise se snažíme to co nejúžej koordinovat. Hovoříme o tom s kolegyní Věretou Bulc, pokud jde o přístavy a mm, letiště samozřejmě. To musí být v souladu s tím, co ona dělá. S Korinou Kretu, kterou znám velmi dobře, eh, spolupracuji eh, v jiných otázkách, abychom ty jednotlivé věci sladili. A čím více máme zkušeností, tím eh, lépe se členským státu dařit, daří dělat ty jednotlivé věci. A tím víc to můžeme zjednodušit. Jedna z posledních věcí je, že jsme učinili tady opravdu některé skutečné změny u těch eh, odlehlých regionů. Tam, kde byly některé ty eh, sektory vyloučené. To nedává smysl. To je prostě jako byrokracie, tím se to celé stěžuje. Proto jsme řekli, že každý sektor do toho lze zahrnout. Udělali jsme tady ustanovení eh, pro tu pomoc, kterou můžete poskytovat velmi vysoko. Ano, jsou to zvláštní eh, systémy. Ale jde o to, že eh, to bude velmi nebyrokratický eh, program, aby si z toho státy mohli udělat velmi dobrou prioritu z dobrých důvodů. A doufáme, že to se to opravdu uplatní v těch nejodlehlejších regionech, protože všichni asi víte, že ty eh, obtíže eh, na jejich trzích jsou eh, dány nejenom výrobními náklady, ale i dopravními náklady. A někdy oni jsou v opravdu velmi obtížných podmínkách. Tady jsou, to jsou ty největší změny, nebo tady jsou ty největší změny v novém nařízení o blokové výjimce. Jiné změny se týkají toho, že chceme dát členským státům více pravomocí do rukou Zjednodušili jsme nástroje na základě našich skutečností, tak abychom mohli stanovit kritéria, která potom pro každý členský stát budou jednotná, ale budou, ten je bude moci naplňovat vlastním způsobem. No tak protože jenom ty mm, náklady mentální, transakční eh, na jednání s komise jsou někdy tak vysoké jako ty investice, protože oni se neustále musí eh, na něco ptát a jde to tam a zpátky a nikdy se k tomu nedostanou. A proto já se tolik snažím o zlepšení naší spolupráce a o to, aby jste se postarali o to, aby členské státy opravdu používali tato ustanovení a aby, až budou chtít investovat, aby opravdu mohli investovat. Myslím, že teď nějakých 95% opatření o státní pomoci si členské státy mohou eh, rozhodnout sami. A proto eh, se prostě nebude moc říkat, že kvůli Evropské unii tohle nemůžeme dělat. To je eh, signál ehm, pro následnou otázku, protože je opravdu dost jisté, vy si musíte klást otázku, jestli opravdu to není tím, že nechtějí investovat. Budu ráda, když e, přijdete s příklady, možná, že se e, k tomu vrátíme zase za rok, k téže debatě a uvidíme, jak to šlo. Jak jsme se daleko dostali. A klidně prosím, eh, se ptejte na konkrétní příklady na konkrétní problémy, protože ty nám umožňují eh, se mnohem více toho naučit. Než eh, jenom při abstraktní výměně. Takže eh, to bych si velice vážila a opravdu vám děkuji za, ty, za ten váš zájem a doufám, že jste si odnesete z toho to patřičné. Děkuji vám, paní komisařko, mnohokrát. za nesmírně poznatí prezentaci. Určitě nám bude eh, potěšením získat, eh, zůstat v kontaktu a brzo vás zase pozveme. Určitě. Děkuji vám. Budeme pokračovat s dalším hostem. Jsem eh, ráda, že povedeme výměnu názoru s eh, paní Korinou Krecu, eh, komisařkou pro regionální rozvoj a regionální politiku. Tématem debaty bude eh, nedávný budoucí rozvoj eh, politiky eh, soudržnosti. Nemohli jsme najít jiné téma. Tohle je opravdu naše. Téma. Během minulých týdnů jsme absolvovali několik akcí, včetně 7. kolezního fóra. Měli jsme tady ten dokument k zamyšlení o budoucnosti evropské, eh, o financování evropské eh, politiky soudržnosti. A dnes eh, vás tedy rádi vyslechneme a chceme vědět, co se děje v těchto věcech kolem politiky. Jeho mikrofon. stále jeho mikrofon. Dobré dopoledne. Jsem zde dnes eh, s vámi velice ráda. Děkuji vám za pozvání. Jak říkala paní předsedkyně, těžko mohl nastat vhodnější moment, protože teď jsme eh, v eh, fázi, kdy dáváme různé náměry na stůl a můžeme se opravdu uh, pobavit o budoucnosti politiky soudržnosti. Víte, že v příštím měsíci se uh, bude uh, hodně utvářet politika soudržnosti po roce 2020. A jak říká paní Michajlova, v posledních třech týdnech došlo ke třem důležitým akcím, které jsou nesmírně důležité pro tuto politiku. Nejdříve tady bylo to kohezní fórum, potom ten eh, dokument k zamýšlení o budoucnosti financování a potom doporučení skupiny na vysoké úrovni k zjednodušení eh, pro příjemce. My jsme tuto skupinu zřídili na začátku mého mandátu, před dvěma a půl lety. Čili eh, tam byla některá doporučení pro toto programovací období a čekáme, že to parlament a rada přijmou. A jsou tam také doporučení pro to příští programovací období. Teď vám eh, řeknu několik klíčových věcí eh, k, té, k těm eh, třem věcem. K politice soudržnosti jsem byla velice ráda, že poprvé Fórum kohezní politiky ukázalo velký konsenzus a sice, že potřebujeme ambiciozní reformu a kontinuitu. Tady jsou na nejvýš eh, potřeba. Potřebujeme eh, spravedlivou rovnováhu mezi modernizací naší politiky a nezahlcením eh, příjemců radikálními matucími změnami každých sedm let. A to se dostávám k druhé nedávné události, k reflexnímu dokumentu komise a k budoucnosti eh, financí. Tento reflexní dokument velmi dobře víte, že to byl poslední dokument v sérii pěti dokumentů, eh, které navazovaly eh, na přijetí Bílé knihy o budoucnosti Evropy v březnu. Pro radu z vás ty některé scénáře ve druhém polovině dokumentu jsou, uh, jsou ale jsou to jenom uh, orientační scénáře. Víme, odkud vycházet. A není nezbytné, že to takhle bude. Možná, že to bude nějaký směs těch pěti scénářů. Závisí uh, na vašich názorech a na debatách v Evropském parlamentu. Pro mě uh, tam samotným jádrem toho dokumentem je, co přijde před těmi scénáři. A sice to, že s méně penězi to bude muset udělat více. To je eh, jasný fakt. A bude třeba eh, učinit jasná rozhodnutí. Buď budeme mít finanční prostředky k naplnění priorit, nebo budeme muset eh, své ambice omezit. Ten dokument artikuluje to, co si myslíme, že by měla být budoucnost toho rozpočtu jako je migrace, eh, obrana, a eh, zaměřit se také na stávající priority, jako je hospodářská, sociální a územní koheze. Potom jsou tady také strukturální reformy, udržitelnější model eh, růstu a to, aby všechny fondy spolupracovaly navzájem. Já jsem eh, velký eh, příznivce eh, těch pravidel jednotných, ale uvidíme, jak daleko se s tím dostaneme. Všechno to musí projít zásadními zkouškami politickými a sice prokázat to evropskou přidanou hodnotu. Takže ten dokument o budoucnosti evropských financí odráží ten přínos eh, nebo princip evropské eh, přidané hodnoty. To musí být zásadní faktor budoucího slažení, sladění mezi priorita finanční, prioritami a finančními potřebami. Já vím, ale že vy tu přidanou hodnotu dobře znáte, takže všichni to definují tak trochu jinak. Pro mě přidaná hodnota eh, znamená uplatňovat princip subsidiarity v evropských fondech, Samozřejmě je třeba eh, zasáhnout tam, eh, kde eh, ten, když se to nechá na národních a regionálních orgánech. Ty principy jsou v našich smlouvách, jako je hospodářská a sociální a územní soudržnost, zajišťovat přeshraniční vazby, investice v jednom regionu, v jednom regionu nebo v jednom členském státě musí přispívat k makroekonomické stabilitě a zvyšovat růstový potenciál Unie jako celku. A samozřejmě je třeba podpořit zachování našich čtyř základních svobod. Ta čtyři kritéria k soudržní politice jsou jasná a zároveň žádný e, dokument, žádný nástroj nesmí e, zůstat opomenut při e, té revizi je zřejmé, že omezení eh, eh, odlišností mezi ženskými státy je nesmírně důležité pro eh, konkurenční sociálně tržní ekonomiku, která bude mít plnou zaměstnanost a bude sociálně pokroková. Ten dokument připíná, a připomíná, že to je nesmírně důležité pro eurozónu, kde ty rozdíly mohou zásadně omezit budoucnost Eh, v měnové a finanční, eh, tedy fiskální eh, unie. Potřebujeme větší flexibilitu pro reakci na katastrofy nebo nečekané výzvy, například letos tady byl ten příklad Caterpillar z, v Valonsku. A bylo třeba pomáhat těm regionům. I když jsou to bohaté regiony, tak mohou být potrefeny těmi neočekávanými případy. Důležité je, abychom také měli na konci programového období peníze na toto. Eh, teď jsme uprostřed, teď máme, ale co bychom dělali na konec eh, programového období, takže flexibilita je tady velice důležitá. Myslím, že také potřeba hladší přechody mezi programovacími obdobími, lepší koordinaci eh, zdrojů financování, protože je zřejmé, že tato koordinace eh, je třeba, je třeba maximálně využívat ty nástroje, které máme. Možné navýšení národního spolufinancování, to je jedna z těch myšlenek, podpořit členské státy a udělat více investic. Eh, větší konzistentnost zajistit tím, že budeme mít jednotlivý, jednotný investiční fond, velice dobře víte, víte na tomto výboru, že HDP na hlavu někteří nepovažují dostatečně za relevantní ukazatel, takže je třeba se zamýšlet nad jinými, protože tohle nezohledňuje ten nezaměstnanost v nějaké bohaté oblasti například. Takže otázkou je, jak lépe zareagovat na takové problémy. Každopádně tohle je klíčové ten dokument eh, nestanovuje eh, žádné stanovisko komise. Je, to, je tam pět orientačních scénářů, které eh, odráží základní realitu a omezení a ukazují možnosti, které v tuto chvíli máme. A přesně mm, toto je jádrem debaty s vámi, protože vy jistě pozvednete výrazně hlas. Budete rozhodovat o tom, co se nakonec stane. Rád si samozřejmě eh, poslechnu, rád si poslechnu naše názory. Jsem velice ráda, že jsme eh, od eh, řady členských stánů už dostali stanoviska k budoucnosti politiky soudržnosti a jsou velmi dobrá. Z Německa, z Francie, z Itálie. Všichni podporují budoucnost politiky soudržnosti. připodepsali se eh, šéfové krajů, regionů a tak dále. Ve členských státech eh, jsou někdy odlišné názory mezi eh, tou regionální úrovní a ústřední úrovní. A díky těmto pozičním dokumentům, těm stanoviskům a jsme zavázali, aby české státy aby vypracovaly jednotné stanovisko a to je pro nás velmi pozitivní. Takže prosím, buďte v kontaktu s místními a s regionálními orgány aby přicházeli s myšlenkami na reformu, protože oni v terénu každý den s tímto pracují a vědí nejlépe, co funguje, co nefunguje, jaké problémy se jim staví do cesty. Nepotřebujeme jenom ale stížnosti, potřebujeme také náměty, realistické náměty, které bude možné zavést do praxe. Také bych ráda něco eh, řekla k úternímu eh, zasedání skupiny na vysoké úrovni pro příjemce, což je poslední věc, kterou dneska řeknu. Skupina eh, přišla s doporučeními jak na léta 2014, tak 20 i po těchto letech. Nová pravidla mají být omezená na strategické investiční priority a principy vynakládání prostředků. Evropské prostředky budou naplněny prostřednictvím stávajících mechanismů a auditní práce komise bude omezená. To jsou tedy doporučení. Čili paní Michajlova, vy jste se eh, zúčastnila posledního eh, zasedání té vysoké skupiny pro eh, zjednodušení a určitě jste si všimli, že se to eh, podobalo i zprávě paní eh, Vestager v Evropském eh, parlamentu, my se snažíme jít stejným směrem. Tato skupina volá po přiměřenosti a po harmonizovanějším uplatňování pravidel soudržnosti. A já jsem ráda, že tady Margaret Vestager byla a možná vám vyjasnila některé věci, které se týkaly eh, státní pomoci a konkurence. Je eh, velice důležité eh, si vyjasnit, jak vysvětlit občanům to, že jsou tady tolikera různá pravidla pro různé fondy. To bychom všechno měli zjednodušit. A skupina také zdůrazňuje potřebu snížit objem té doporučující legislativy. Pro informaci, asi vy to víte, máme 600 stránek nařízení a poté, eh, co jsme si eh, vyžádali eh, vyjasnění, nebo si členské státy vyjádali vyjasnění, jsme vydali 5000 stránek obecných zásad, takže to je tak trochu moc. Já samozřejmě budu ráda, když eh, praktici v policii soudržnosti eh, budou strávit více času nad svými projekty. A to je jeden z důvodů, proč je velice eh, důležité, aby oni mohli toto implementovat a mm, nemuseli se probírat horami byrokratických dokumentů. To je cílem našeho návrhu. Chceme vytvořit jednotná pravidla pro všechny naše fondy. V příštím období, myslím, nastal čas na to, abychom všichni hovořili stejným jazykem, jazykem našich příjemců. I tady bych ráda slyšela vaše názory. Čili vážení poslanci, Toto se skupení klíčových akcí pro budoucnost politiky soudržnosti ukazuje, jak eh, no, proč je ta politika tak, eh, proč je to tak uh, intenzivní teď. A myslím si, že toto je velmi důležité pro politiku soudržnosti a využijeme tuto příležitost a snažíme se uh, využít uh, toto ještě pro lepší politiku po roce 2020. Já si myslím, že v regionech můžete eh, říci svým protistranám, aby se eh, zapojili implementace těch stávajících fondů. Navzdory eh, naší ochotě tuto politiku asi neubráníme, když neukážeme, že teď ji používáme. Já jsem včera také měla setkání s všemi sedmisty zaměstnanci našeho generálního ředitelství a požádal jsem je, aby tlačili na členské státy, aby implementovali programy co nejrychleji. Aby posílali faktury, abychom to mohli proplatit, abychom mohli ukázat, že utrácíme ty, nebo vynakládáme ty přirozené prostředky. Potřebujeme ty eh, výsledky, potřebujeme vytvářet uh, růst pracovní místa, protože to je cílem této politiky. Takže je důležité, abychom byli všichni aktivní v této eh, debatě o budoucnosti Unie. Já mám ten pocit, že ta tendence o těch nových prioritách, to, to je určitě zajímavé o tom debatovat, ale eh, politika hm, a soudržnosti musí zůstat jednou z největších priorit protože to je jednoznačná investice, která pomáhá chudým i bohatým regionům, vytváří pracovní místa. Takže je důležité, eh, aby se o tom jednalo nejen v Bruselu, ve Štrasburku, ale všude po Evropě. Abychom ukázali eh, silnou přednou hodnotu naší eh, politiky. Dobře víte, že tady bylo malské předsednictví, já jsem velmi ráda že přišlo eh, s tou myšlenkou lepší komunikace o naší politice, protože eh, podle eh, průzkumu 80% občanů neví, že když přijde do nemocnice nebo do školy, nebo do školky někam, nebo jede po dálnici, tak neví, že to se postavilo s příspěvkem evropských prostředků, takže myslím, že je nezbytné o tom mluvit že politika soudržnosti je eh, tím jasným, nej, nejskutečnějším výrazem partnerství a solidarity. Není to sektorová politika, ale opravdu eh, slouží všem prioritám EU. Je eh, podrobená vyhodnocení ex post. Víme, že jsme za poslední sedm let vytvořili přímo milion pracovních míst, tisíce začínajících podniků, tisíce kilometrů dálnic a je tedy důležité zdůrazňovat, že tato politika představuje evropské hodnoty. Zde tedy stojím, abych vyslechl vaše názory a hovořil s vámi. Já jsem si jistá, že společně budeme eh, i nadále sloužit občanům a laskavě bych vás chtěla požádat o urychlené přijetí nařízení Omnibus protože to je nezbytné eh, eh, k zjednodušení eh, příjemců. Děkuji, paní komisařko. Ohledně omnibusu. Dělali jsme, co bylo v našich silách, protože Regi byl zřejmě první výbor, který toto stanovisko přijal a jsme připraveni na trialog s velmi pozitivním výhledem, takže doufáme, že v září skutečně trojok zahájíme a nakonec budeme svědky tohoto velmi dlouhého příběhu mm, no, této problematiky. No a teď se vrátím k diskusi. Mám tady na seznamu 10 lidí, te, takže ano. Takže pokud chceme řádným způsobem využít zbývající čas, tak vás všechny požádám, abyste nemluvili déle než tři minuty. Tak pan Arimon, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Ve svém vystoupení bych měl jakési dvě funkce. Jednak jako zpravodaj budu vystupovat eh, ohledně řecké řecké pomoci. A druhá funkce, jsem místo předseda tohoto výboru, takže tam budu hovořit o politice soudržnosti. Nejdříve z hlediska eh, mé funkce stáleho stálého zpravodaje a problematiky Řecka. Jedná se o období financování 2007-2013 a pak máme tedy následující období, komise už k tomu zaujala stanovisko, já bych to měl teď analyzovat, ale čekám na analýzu komise. A tady mám dvě konkrétní otázky. Kdy mohu počítat se závěrem vaší analýzy a kdy mohu začít psát moji zprávu? A druhá otázka. Jak vypadají vaše první závěry? Byly ty peníze správně použity v těch projektech? To je další otázka, takže budeme moci hovořit o úspěšném uzavření této, eh, tohoto období. A teď eh, z hlediska mé druhé funkce chtěl bych hovořit o politice soudržnosti. Jsme na jakési křižovatce. Máme tady Brexit, který by mohl ohrozit eh, politiku soudržnosti. A myslím, že my bychom měli soustředit argumenty. Nejlepší z těchto argumentů by byl, že bychom informovali obyvatele a také jim předali texty, kde bychom dokázali, že došlo k zjednodušení pravidel. Takže eh, bylo by dobré, abychom jim vysvětlili, jaké investiční možnosti zde jsou. A druhý nejlepší argument ohledně kritiků politiky soudržnosti, kteří nám říkají, že jsou škrty v rozpočtu a že tedy dojde i ke škrtům politiky soudržnosti to znamená všech těch projektů. Bylo by dobré těmto lidem říct si, díky politice soudržnosti máme tady možnost dosáhnout makroekonomických cílů. To znamená, že můžeme vytvářet jednak potenciál vytváření pracovních míst a podpořit také růst. Víte, že tady je sedmá zpráva na toto téma, ale já bych vás chtěl požádat, abyste nám již nyní sdělila předběžná uh, předběžné eh, závěry. Zda opravdu můžeme používat tento argument, protože pokud ano, tak eh, bychom se mohli zasazovat výrazněji právě za ponechání této politiky soudržnosti. Jménem socialistů a demokratistů paní Veselo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko, že jste opět zavítala na náš výbor a že jste ochotna odpovídat na naše otázky. My víme, že právě Eh, v otázkách politiky soudržnosti eh, tady opravdu byl poměr jedna ku jedné a eh, bylo to opravdu namáhavé období, takže Ostatně kolega před chvílí o tom hovořil. Politika soudržnosti musí prokazovat solidaritu. A já bych vás ocitovala z tohoto týdne, vy jste řekla, v podstatě politika soudržnosti je zásadním pojítkem mezi Evropskou unii a lidmi v konkrétních místech, takže na to musíme stavět. Já bych vyjádřila ještě pár věcí a jak si rozvedla to, co tady právě zaznělo. My víme, že nyní je toto v plném běhu a já bych vám chtěla říct, že pro Evropský parlament je tato záležitost nesmírně důležitá a proto my jsme eh, tu zprávu, eh, iniciativní zprávu ohledně politiky soudržnosti většinově podpořili, protože víme, že je ohrožena politika soudržnosti. My nevíme, jak to bude fungovat v budoucnosti. A také v tom reflexním eh, dokumentu máme pět scénáří. Někteří říkali, že v podstatě zatím není úplně jasné, jaký scénář eh, proběhne. To nejhorší, co by se mohlo stát, by bylo, že by ta politika soudržnosti už vůbec nepřežila, nejenom byla utlumena. A co se týče Evropské unie tak eh, ta důvěra v Evropu se právě rozhoduje na úrovni těch míst a lokalit, kde mohou skutečně hmatatelně vidět, jak financování Evropské unie funguje. A i když si to přeji, ale není možné, abychom eh, jenom se zaměřovali na ty nejslabší regiony. Ne, my potřebujeme všechny regiony. Potřebujeme, aby všechny tyto regiony se účastnily této politiky soudržnosti, protože každý region má různé možnosti. Kolegyně Breso tady kývá, protože je zkušenou regionální političkou. Tak to prostě funguje a tyto prostředky jsou skutečně nezbytné. Já vím, že si to všichni přejí a žádají a potom. My víme, že kondicionalita je horké želízko nyní a víte, že hovoříme také o státoprávnosti celou řadu měsíců. Prostě je nutné tady jednoznačně si uvědomit, že především se jedná o regiony a o lidi v těch jednotlivých lokalitách. Ty nemůžeme nechat ve štychu. A proto jsem ráda, že jste řekla, že Evropský parlament a zvláště náš výbor bude s vámi spolupracovat, bude spolupracovat s komisaři, kteří budou zvoleni i v budoucnosti na tom, abychom měli na naší straně občanskou společnost a aby se to dostalo na tu správnou dráhu. Děkuji. Paní Tomašič má slovo. Mnohokrát děkuji, využiju méně než minutu jsme svědky hospodářsko-sociální divergence mezi ženskými státy. Unie chce konkurenceschopný trh eh, na základě sociálního pokroku. A já se obávám naředění rozpočtu eh, pro kohezní politiku v roku 2020, takže mě by zajímalo, co si o to myslíte vy. Děkuji, pan Van Miltenburg. Děkuji, paní předsedkyně a paní komisařko. Jsem velice ráda, že vás, rád, že vás opět vidím v Regi těsně před prázdninami. Děkuji za tento podkladový materiál. Je to dobrý základ pro diskusi o našem rozpočtu ohledem finančním rámci a také kohezní politiky v rámci něho. Já v tomto dokumentu jsem zaznamenal čtyři principy pro budoucí reformu. Eh, Měla by tam být evropská přidaná hodnota, také eh, jednoduché skládání účtu, zjednodušení pravidel a flexibilita, kterou tolik potřebujeme s přihlednutím k uprchlické krizi. A to jsou velmi dobré principy, které bychom uměli, uměli uplatnit v praxi po roce 22. Flexibilita v mnoholetém finančním rámci a také eh, pokud jde o politiku, tak jistě, že tam je vždycky napětí eh, vzhledem k tématům účinnosti a míře flexibility. Jsem rád, že jste zmínila strukturální reformy, protože je to podle mě klíčové pro Evropu, která chce investovat, aby investice v politice soudržnosti šly ruku v ruce se strukturálními reformami, pokud se podíváme především na regiony, které pokulhávají, to je skutečně velmi důležité, abychom na to nezapomněli. Upřímně řečeno, na závěr mám pouze jednu otázku. Pokud mluvíme o regionech, které pokulhávají, tak zapomínáme na to, že existují rozdíly i mezi velmi dobře rozvinutými regiony v Evropě. Třeba Německo, Francie. Francie má nezaměstnanost asi dvakrát vyšší než nezaměstnanost v Německu. Takže se ptám vás, co si myslíte o roli politiky soudržnosti v rozvinutých, rozvinutějších regionech rozvinutých členských států? Děkuji, panu Marže, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Vážená paní komisařko, máme ve zvyku uh, hovořit upřímně a já tedy vyjádřím svůj dojem, který mám. My jsme velice znepokojeni ohledně budoucnosti regionální politiky ve světle těch různých scénářů, které byly prezentovány, a ve světle těch různých úvah ohledně toho, jak by mohla vypadat nová regionální politika. Co se týče těch pěti scénářů, čtyři z nich podle našeho hlediska, a to je objektivní konstatování, jsou nepříznivé z hlediska politiky soudržnosti a regionální politiky. A co se týče mm, těchto návrhů, které tady jsou na stole ohledně budoucnosti, tak je tady jeden problém a jedna otázka, která musí být v centru naší úvahy. A sice, jak zajistit konzistentnost komunitárních politik. Regionální politika nemůže být ostrůvkem solidarity v oceánu dalších politik, které mohou poškodit cíle soudržnosti. A ostatně vy jste to zdůraznila určitým způsobem. Když jste se zmínila o e, e, otázkách e, nekalé soutěže, a my vidíme, že Obchodní politika, kterou podporuje Evropská unie, v regionech způsobuje obtížné situace z hlediska naplňování cílů regionální politiky. Takže to je velmi důležitý problém. A proto spíše než se snažit opírat regionální politiku o nové cíle, místo toho, abychom regionální politiku využívali proto, aby se prosadili různé strukturální reformy, které mohou spochybnit cíle solidarity. Místo toho my se domníváme, že bychom měli soustředit regionální politiku na samotný smysl existence této politiky, to je solidaritu. Druhá věc. Evropský parlament odsouhlasil zprávu naší kolegně Westfal, je to zpráva, která navrhuje hlavní tendence, které si přejeme. A v této zprávě jednoznačně uvádíme, že budeme i nadále proti makroekonomické podmíněnosti. Takže dnes, po té, co jsme používali trošku holé, nyní budeme používat tak zvanou mrkev, tedy to, co je lákavé. To znamená, jedná se o finanční prostředky, na které se lákají některé členské státy, které eh, by získaly určité výhody, pokud by naplňovaly strukturální reformy. Já myslím, že to je to samé. Je to vlastně podobný duch. Ne, my potřebujeme, aby regionální politika za prvé měla dostatečné prostředky, protože ty prostředky se snížily. Za druhé, tato politika musí směřovat k zjednodušení. A za třetí, je nužné, nutné snižovat teritoriální rozdíly. A proto, když hovoříte o zavádění nových kritérií, která se připojí k HDP, tak samozřejmě my jsme otevřeni této myšlence. Ale žádná změna by neměla znevýhodňovat ty nejméně rozvinuté regiony Evropské unie. A samozřejmě se to týká těch velmi vzdálených regionů, protože jsou to tyto regiony, které jsou nejvíce ohrožovány současnými politikami a jsou to tyto regiony, které mají největší spoždění v rozvoji. A poslední věc se týká příštího sdělení komise v říjnu ohledně vzdálených regionů. Víte, že parlament přijal zprávu, iniciativní zprávu ohledně těchto vzdálených regionů, takže bych byl rád, kdybyste nám sdělila, zda tyto směry, které byly vyjádřeny Evropským parlamentem, budou zabudovány do této zprávy v říjnu. Mnohokrát děkuji kolegové. Skutečně budu eh, trvat na tom krátkém čase, protože si musíme také poslechnout paní komisařku na závěr. Paní Vana, máte slovo. Já se pokusím o stručnost. Mnohokrát děkuji paní komisařko, že jste za námi dorazila. Já mám podobné pocity jako pan Oma, že obávám se budoucnosti politiky soudržnosti, kdy pouze jeden scénář z pěti zahrnuje vyšší rozpočet pro tuto politiku, ale především z důvodu celého tónu tohoto materiálu k zamyšlení, který je trošku jiný než to fórum soudržnosti, které se odehrálo krátce před vydáním tohoto dokumentu. My jsme se tam sešli a vyplynulo to z mnoha rozpráv, že potřebujeme silnou politiku soudržnosti pro boji s nerovností. A, myslím, že musíme trvat na tom, aby tato politika Eh, byla vhodné pro všechny občany všech regionů. Měli bychom se zaměřit na ty nejzranitelnější. Vítám jeden bod, který už tady dopadl. A to je odkaz na nová kritéria, která jdou ehm, za HDP, nové kritérium pro de- lepší definici rozvoje, jako nezávislost demografie, klimatické změny. Nemohla byste to trošku rozvést? vlastně, jaké jsou vaše preferované kombinace nebo možnosti pro doplňkové indikátory k HDLP a pochopitelně za zelené musím říci, že jsem velice překvapena, dokonce šokovaná, že tento materiál se vůbec nedotýká klimatického mainstreamingu. Myslím si, že to je jeden z nedostatků materiálu, protože účetní dvůr také um, upozornil na nedostatky, kdy alespoň 20 rozpočtu by měl být vynaložen na klimatické změny. Takže co dělá komise, aby splnila tento cíl? Do konce stávajícího finančního rámce hodla komise posílit eh, tento aspekt mainstreamingu tak, jak to vyžádal ECOFIN nebo hodláte eh, navýšit eh, toto číslo na 40 pro splnění cílu COP21 a jestli komise hodla eh, rozšířit klimatické cíle mm, na eh, jiné než ARF. A co rozšíření negativního seznamu pro ty škodlivé výdaje? My jsme mluvili o tom s paní komisařkou VSAG. Co si o to myslíte? Mm, my jsme mluvili totiž o sektoru letectví. Jak vidíte, tak letectví spolu s jadernou energetikou jsou právě eh, jedním z jedními ze sektory, které jsou zakázány v té oblasti. My jakožto zelení chceme vytvořit jednotnou sérii pravidel, jednotný seznam pravidel, investiční fond, jak to eh, navrhuje fond, myslíme si, že je třeba zohlednit různé rozdíly a specifity, omlouvám se, to je poslední poznámka každého fondu a pochopitelně i když chceme harmonizovat minimální pravidla pro synergie mezi programy. Děkuji. Děkuji, paní Demato. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko. Mám několik připomínek ohledně budoucnosti a také ohledně plnění v současném období. Tak nejdříve k budoucnosti. Budu upřímná a vyjádřím moje znepokojení z hlediska perspektivy, která vyplývá z reflekčního dokumentu, který jste předložila s panem Ettingerem před dvěma týdny. My, stejně jako vy, budeme obhajovat politiku soudržnosti. Tak eh, aby nestratila svůj raison d'être a svoje cíle, tak jak byly stanoveny ve smlouvách. Ale scénáře, eh, které byly prezentovány, eh, jsou dosti mm, negativní. Ale zatím, říká se, nic není rozhodnuto. A přesto Víme, že se tady hovoří zvláště o otázce makrokondicionality, která se prezentuje jako zlaté pravidlo. Musíme tedy obhajovat pozici a stanovisko, o kterém eh, hovořila skupina GUE. Je to stanovisko, které bylo vyjádřeno ve Štrasburku ohledně zprávy paní Westfalové. Makroekonomická kondicionalita zde je vnímána stejně, jak jsme to již vyjádřili roku 2013. Já vím, že eh, ty výsledky z dialogu nejsou eh, takové, že by bylo možné toto změnit z hlediska toho článku 23. A teď Fond Solidarity. My jsme rádi, že eh, bude také uplatněn v případě Itálie, ale my víme, že eh, tyto zdroje by měly být schváleny eh, radou a parlamentem, to znamená v září, takže eh, přece jen už uplynula velká doba a víte, že přírodní katastrofy, jako například požáry v Portugalsku, proběhly, nebylo by možné toto zorganizovat rychleji, aby tyto alokace prostředků proběhly? Jde o to, aby tyto částky byly dány rychleji k dispozici. A nyní Eh, k současnému eh, programovacímu období. Víte, že dochází k obrovským eh, výdajům v Itálii, začalo to už roku 2014, pak tady máme také další plány až do roku 2017. A souvisí to s takzvanou task force, kterou komise slíbila už roku 2014. Jedná se celkově o 46 miliard Eh, a souvisí to také s otázkou spolufinancování. Ale míra spotřeby nebo míra využití je velice malá. My víme, že jsou tady problémy se zprávou, zvláště v zemích, jako je Itálie. A také eh, tady byly stížnosti na adresu eh, orgánu, který má spravovat tyto prostředky. Proč se o tom zmiňuji? Zmiňuje se o tom, eh, že by bylo dobré zlepšit administrativní kapacitu nebo schopnosti zprávy absorbovat tyto prostředky a také zlepšit kontrolu ze strany komise, tak aby nebylo nutné pokaždé zřizovat task force a dále je nutné urychlit tyto možnosti výdajů a realizace projektů. Čili to byly otázky koordinátorů politických frakcí. Budeme pokračovat, ale nadále potřebujeme čas, abychom si vyslechli paní komisařku. Dvouminutový limit od této chvíle. Pan Bobovič, máte slovo. Komisárka, dobrodošla v našem krugu. Vážená je paní komisařko, srdečně vás zdravím na našem výboru. My jsme řekli, že jsme spojenci, ale zároveň máme velkou odpovědnost z hlediska budoucnosti politiky soudržnosti. Rozumíte mi? Takže my jsme spojenci, ale jsme také spojenci z hlediska odpovědnosti za budoucnost. Politika soudržnosti přispívá k větší soudržnosti v Evropě a přispívá také k solidaritě. A ty málo rozvinuté regiony mají možnost se více rozvíjet. A v tomto světle eh, projekt Evropské unie zůstává zajímavý i pro západní Balkán. Samozřejmě politika soudržnosti představuje více než pouhé finanční prostředky, ale nyní jsme pod tlakem z hlediska prostředků, kterou budou dány k dispozici budoucnosti. Myslím si, že se musíme rozhodně zasazovat za to, aby ty zásadní cíle Evropské unie a smysl Evropské unie byl zachován. A v tomto ohledu jsme odpovědní za perspektivu období 2014 až 2020. Poslední zpráva ohledně Slovinska je velice negativní. My jsme využili pouze jednu miliardu jedna ze tří Eh, miliard a pouze 20 těch různých smluv bylo opravdu využito. To též platí pro státní rozpočet. Takže ten průměr v ostatních státech není příliš jiný. Takže už na začátku eh, mandátu jsme se tím zabývali a nyní už uplynuly dva roky a je tedy nutné se postarat o to, aby státy mohly implementovat tyto prostředky. Jinak si podřízneme vlastní větev pod sebou, pokud nebudeme využívat tyto prostředky. Eh, Děkuji. Dobrý den, zdravím eh, paní komisařku. Kolegové, už zde vyjádřili veškerá znepokojení, která s nimi sdílím. Já pracuji také ve výboru AFKO. A chtěla bych vám eh, připomenout článek 310 a 311 smluv. Tam se jednoznačně uvádí, že eh, pokud eh, potřebujeme, je nutné vyčlenit větší prostředky Evropské unie a e, víte, že v minulosti na různých fórech se vyjadřovaly názory ve prospěch politiky soudržnosti. Je pravda, že nyní bychom neměli tvrdit, že to je jediná politika, která se zviditelnuje. Samozřejmě my velmi netrpělivě nyní čekáme ten příslušný dokument ohledně eh, zjednodušení. Budeme ho analyzovat a pak diskutovat. Vážená paní komisařko, já bych na vás chtěla eh, dvě věci. Za prvé, musíme dávat pozor. Pokud nebudeme bedlivě sledovat politiku soudržnosti a její propojení s víceletým finančním rámcem, tak tato politika bude ohrožena. A také je důležité dávat pozor na harmonogram a na ty příslušné lhůty. Nezapomínejme na to, že eh, často potřebujeme dva roky, než se tato záležitost eh, rozjede. To znamená, vlastně to bude fungovat až roku 2019. A politika soudržnosti bude překračovat eh, tyto lhuty, které jsou stanoveny. Takže musíme zajistit pokrok v tomto ohledu. A měli bychom tedy toto zpracovávat paralelně ohledně těch eh, zásadních principů. Další věc. Jedna z příčin neustálého spožďování, nejenom z hlediska závazku, ale také z hlediska výdajů, spočívá eh, v tom, že je nutné přijmout jakési ad hoc nařízení, a to je na vás, abyste to rozhodla, v tom smyslu, že by se projekty měly už narýsovat i z hlediska toho nového legislativního období. Je to důležité eh, také na úrovni eh, těch agentur. Takže měli bychom definovat hlavní linie naší politiky a také bychom se měli zaměřit na práci těch agentur, které toto potom naplňují eh, ve skutečnosti. A měli bychom tedy již uvažovat o všech těchto projektech z hlediska také budoucího období. Jinak se nám nikdy nepodaří eh, vyřešit otázku spoždění. Italské regiony mají spoždění, protože v podstatě se vydávají peníze a zafinancování těchto projektů eh, nabíhá až eh, s určitým spožděním. Takže to je jeden z důvodů tohoto spoždění. Thank you. Mr. Polčak. Děkuji, pane Polčáku, máte slovo. Já budu skutečně, se vležu do, do těch dvou minut, já, já podpořím to, co říkali ostatní kolegové právě stran naší obrany eh, kohezní politiky. A vy jste, paní eh, komisařko, řekla, že jste si svolala svůj úřad proto, všech těch 700 pracovníků, aby byli aktivní, aby byl, došlo ke zrychlení implementace. A eh, mě docela zaujalo, že minulý týden právě komise zveřejnila materiál, který se týká budoucnosti Eh, evropských financí a já jsem tam zaznamenal zajímavou zmínku, eh, která hovoří o tom, že právě implementace eh, strukturálních a investičních fondů byla zpomalena díky náběhu fondů, které jsou pro strategické investice. Eh, to si myslím že je velmi zásadní to je to čeho my jsme se báli eh, že eh, tento další nástroj který bude ustaven bude do jisté míry ohrožovat i kohezní politiku a teď se ukazuje že, toto, že tato naše obava byla správná. takže já bych se chtěl vás zeptat na to jaké vidíte řešení v této situaci? a druhá moje otázka a poprosil bych vás, abyste se k ní skutečně mohla vyjádřit, je, eh, že se v souvislosti s financováním právě Evropské unie v poslední době stále častěji mluví o možnosti podmiňovat čerpání eh, evropských peněz splněním určitých eh, standardů typu rule of law, anebo samozřejmě i bezporuchovou realizací určitých politik, například i v oblasti migrační krize. A e, toto je jedna z těch klíčových věcí, která mě i zajímá, zajímá i e, mé občany, jak se díváte na právě toto podmiňování e, čerpání evropských prostředků právě touto bezporuchovou aplikací přijatých rozhodnutí Evropské komise a Evropské unie jako celku. Děkuji. Thank you, thank you. Mnohokrát děkuji. Pan Papademolis, máte slovo dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já nepotřebuji ani dvě minuty. Paní Krecu, my jsme znepokojeni. Všichni jsme znepokojeni. Právě jste to slyšela. Obáváme se toho, že politika soudržnosti bude zpomalena. Nejenom proto, že tady je těch pět scénářů a čtyři z toho v podstatě evokují oslabení, ale dokonce v textu té bílé knihy pojem soudržnosti je velmi málo použit. Prakticky to vymizelo z celého textu. A někteří kolegové eh, jsou prostě proti této politice soudržnosti a chtějí ji redukovat. FC nemůže být jakýmsi alipy pro snižování a redukci politiky soudržnosti. Někteří tedy takto uvažují a oni se mílí. V posledních letech ty sociální a regionální nerovnosti se navyšovaly, přestože tady byla politika soudržnosti. A pokud budeme ještě snižovat tuto politiku soudržnosti, pak tyto nerovnosti se budou vyostřovat a to je špatné pro celou Evropu. Netýká se to pouze jihu Evropy, ale týká se také střední a východní Evropy a také regionu, kde jsou nejbohatší státy, jako je Francie a Německo. Takže moje otázka je následující. Jak vypadají tato nová kritéria? Bude tam nezaměstnanost, regionální chudoba? A ještě jste řekla jednu věc, pokud jsem to dobře pochopil. Uvažujete také o tom, že byste navýšili eh, národní příspěvky jednotlivých států do této politiky soudržnosti? Pokud tomu to tak je, tak myslím, že na to můžete zapomenout. Then the next... Eh, mnohokrát děkuji. Dalším řečníkem pan, bude pan Zelen. Máte dvě minuty. Vážená eh, paní předsedkyně, já jdu právě z výboru rozpočtu, kde byl generální ředitel komise a hovořil o administrativní kapacitě z hlediska zprávy strukturálních eh, fondů. Šlo o to, jak by měla existovat a fungovat ex ante evaluace a eh, v podstatě se hovoří o zavedení eh, ex ante kondicionality a hodnocení této kondicionality. Dále se jedná také o dohodu s členskými státy eh, ohledně takzvaného Integrity Pact a také ohledně transparentnosti mm, poskytování státních podpor. Tady komise dala vlastně masivní podporu členským státům z hlediska zasazení se za ty závazky, které z toho vyplývají. Ovšem generální ředitel musel také přiznat, že dochází k určitému spoždění na úrovni některých členských států, nebudu je jmenovat, ale samozřejmě, že pokud se jedná o diskusi ohledně politiky soudržnosti, tak i toto tam bude hrát roli. Nejenom eh, ty peníze musí být eh, vynakládány, ale efektivně a ve shodě s pravidly. Takže mm, bych vás chtěl požádat, aby u těch členských států, kde jsou deficity a spoždění, abyste tam společně s generálním ředitelstvím a se spolupracovníky komise pracovala na tom, aby tyto členské státy dostály svým závazkům. Nicholson. Děkuji, pan Nicholson, dvě minuty. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Nejprve oslovím paní komisařku, která správně říká, že Evropa by měla dělat daleko víc tím, že by měla propagovat to, co se děje v členských státech, protože za vlastní region na národní i regionální úrovni ti se rádi chlubí, když provádějí něco, eh, co financuje Evropa, ale jinak do ní rádi kopají a Evropa se těžko ho brání. Já jsem ze Severního Irska. Evropská unie nás hodně podporovala, nikdy bychom se nedostali tam, kde jsme byli bez Evropy. Za, začneme už jaka dolara dál a to myslím skutečně vážně. Ale teď máme Brexit a s tím souvisí mnohé finanční otázky. U nás je to trošku ale jiné, protože nás trápí vynakládání peněz z mírového fondu, protože my vlastně nevíme, kdy ty peníze přestanou přicházet, kdy nám N plus 3 umožní pokračovat nebo o, jak to bude fungovat. Já jsem e, s mnohými zástupci, kteří to řeší, mluvil a chtěl, chtějí um, ode mě slyšet nějaké informace. My máme určité fondy, které souvisejí s vynakládáním peněz v Irsku, ale i v Irsku na druhé straně hranice. A, a tady ani regionální samozprávy nemají absolutně představu o tom, jak to bude vypadat, co budou dělat a to mě opravdu velmi trápí. Takže paní komisařko, podívejte se prosím na tento problém, monitorujte ho a bylo by dobré, kdybychom v září si o tom mohli promluvit. Děkuji. Thank you very much, Mr. Buda. Já mnohokrát děkuji, pan Buda, na dvě minuty. Mnohokrát děkuji pentru... Děkuji, paní komisařko, že jste mezi nás přišla. A, a, také za to, jak angažovaně bojujete za politiku soudržnosti. Ano, říkáte správně, že musíme také lépe komunikovat. Zároveň bych řekl, že bychom se neměli zaměřovat jenom na čisté příjemce, ale také na darce nebo na, při, na přispěvatele, protože politika musí být, eh, soudržnosti musí být důležitá pro všechny. I ty přispívající státy musí dobře vědět, že ty peníze jdou zase zpátky jejich občanům. Jak se stavíte ke druhému pilíři eh, společné zemědělské politiky? a jeho vztahu k eh, politice eh, soudržnosti. Já jsem člen Agri a máme tam zásadní obavy z těchto eh, dvou věcí z politiky soudržnosti a ze druhého pilíře. Potom zjednodušování. Tady pořád hovoříme o zjednodušování. Je tady skupina dokonce, která se zaměřuje na to zjednodušování na evropské úrovni, ale ono to není jednoduché to zjednodušit. Je to důležité, ano, ale celé to nestačí. Na národní úrovni je spousta pravidel, která prakticky znemožňují eh, implementovat evropská pravidla na národní úrovni. Národní úřady jsou eh, překážkou k tomu, aby se lidé mohli dostat k evropským financím. Mohla byste nějak přinutit eh, vlády národních států, aby eh, zjednodušili svá vlastní pravidla? Dvě minuty, prosím, velmi rychle. Paní komisařko, my všichni víme, že prostředky se snižují. Také víme, že bychom měli dělat více a lépe a s menšími prostředky. Také víme, že bychom se měli podívat na regionální poslance a požádat je, aby se snažili o lepší využití a aby tam nedocházelo eh, k nějakým chybám. Já uznávám vaše, eh, vaši pozitivní angažovanost ve prospěch zámořských oblastí a velmi vzdálených regionů, takže tady není pochybnost ale souhlasím s kolegou Omar, že Jsem velmi znepokojen z hlediska těch scénářů, které byly navrženy. Protože tyto scénáře nás neukladňují. A tady je otázka, kterou bych vám chtěl položit. Je to spíše přání. Je možné, abychom my z těchto regionů vyjádřili přání, aby během vyjednávání o víceletém finančním rámci jste mohla zohlednit návrhy, které jsou předkládány kolegou Omarže v jeho zprávě. Myslím si, že je to velmi důležité a trochu to utlumí naše znepokojení právě v těchto velmi vzdálených regionech. Děkuji a poslední otázka má paní Mihals. Ja, herzlichen Dank. Srdečné díky, paní komisařko. Vy jste, tak jak už to od vás známe, udělala velkou obhajobu politiky soudržnosti, aby byla zachována. Ale já vás opravdu s obavou se ptám, eh, v souvislosti s tou vaší obhajobou a vašimi prioritami, můžete opravdu se eh, stotožnit s tím reflekčním eh, dokumentem, kde se právě hovoří o těchto otázkách ekonomické soudržnosti a kde se uvažuje o škrtech já bych prosila o přímou odpověď. Také v minulých zasedáních se k tomu vyjadřoval pan komisař Ettinger a on eh, vlastně mohl předložit tento dokument společně s vámi, ale já si myslím, že tyto akcenty v tomto dokumentu jdou úplně jiným směrem. A další otázka. Kdy ty návrhy ohledně politiky soudržnosti 2020 budou předloženy? Pan eh, komisař Ettinger hovořil o tom, že návrh eh, víceletého finančního rámce bude eh, vlastně zveřejněn až v roku 2018 kolem léta, takže my o tom nebudeme moci příliš diskutovat. Jak vypadá váš harmonogram z tohoto hlediska? Mnohokrát děkuji. Jako vždy máme tady více otázek a připomínek, než by nám na to čas stačil, takže bude opravdu výzvou, aby paní komisařka zareagovala. Mnohokrát děkuji. Chtěla bych to vzít jednu po druhé, ale asi nebudeme mít čas na to eh, odpovědět všem. A už teď mi je líto, že někteří eh, z vás budete zklamáni. Ale rád to s vámi proberu reálně? Nejdříve eh, k tomu, co eh, říkal pan Michals. I mě leží na srdci ta politika. Já ráda bych se eh, mm, vyhnula slovu boj, ale věřte, že dělám všechno, co je možné. Týká se to různých služeb, různých názorů, A, a myslím, že je důležité, abychom měli alespoň jeden scénář, ve kterém bude politika soudržnosti. Čili uh, sdílím uh, vaše obavy a společně s komisařem Ettingerem jsme se pokusili se sejít s eh, ostatními eh, ředitelstvími, například ředitelství rozpočet, které mají jiný názor, různé služby a ten dokument byl takový velice obecný, ten reflexní dokument, takže teď eh, nehovoříme o číslech ani o pravidlech, ale prostě dali jsme na stůl něco k debatě. A proto už jsem eh, ve svém eh, projevu eh, říkal, že spolehám na to, že Evropský parlament podpoří politiku soudržnosti. K jednotlivým vašim otázkám. Vyjadřoval jsem už spokojenost nad tím, že Evropský parlament osobně podporuje změnu nařízení v Řecko, což mu umožnilo získat pomoc pro ekonomický růst a také eh, problémy s likviditou. Zachránili jsme 2 miliardy pro národní rozpočet v dobách omezení, takže pane Rimo, hm, přeji vám hodně eh, úspěchu a určitě vám poskytne veškeré informace pro tu vaši zprávu. My eh, už teď eh, řecká, jednáme s řeckými úřady, zatím jsme to nedokončili, to posouzení úplně, ale ale zatím tohle eh, všechno mělo velmi do, pozitivní dopad na řeckou ekonomiku. Na Řecko zase zároveň eh, nemá nulové riziko, aby přišlo o peníze za ta léta v, toto, v tomto období a čili eh, pro eh, dopravu, zdravotnictví, eh, životní prostředí. To, tam jsou určitě možnosti. Bylo určitě úžasné otevírat s premiérem Ciprasem ten poslední, tu poslední část tunelu pod Olympem. A ještě musíme doladit tu cestu s bulharským a rumunským, abychom dokončili tu cestu z Rotterdamu do Konstance. Každopádně mm, vám eh, přeji hodně štěstí. Říkám, jsme vám k dispozici. Samozřejmě, naším cílem je usnadnit eh, život příjemců, ale také všechny tyhle fondy bojují eh, za svá vlastní pravidla. Měli jsme velice živou diskusi s paní Tyson, s panem Hogenem a zamýšleli se nad tím, jak tedy eh, postoupit k tomu jednotnému eh, souboru pravidel. Politika a eh, soudržnosti, tak jak asi víte, ta, tam přijde ta zpráva brzo a potom si budeme moci potom pohovořit podrobněji. Paní Westfál, milá Karsten, děkuji mnohokrát za zprávu za tvrdou práci na obraně eh, společné té politiky. Těch eh, pět scénářů je opravdu orientačních. My si musíme stanovit priority a rozpočet. Já osobně plně souhlasím s tím, že politika soudržnosti by měla ve všech regionech být stejná. My jsme se všichni shodli na fóru eh, k politice soudržnosti, že tato politika by měla být zachována pro všechny regiony, protože tak to je eh, určeno ve smlouvách jako nástroj pro pomoc méně eh, rozvinutým regionům a také na pomoc bohatým regionům k zachování stejné úrovně. To znamená, ty kondicionality jsou důležité, ale Bylo by určitě eh, lepší, kdybychom to eh, kdybychom požádali o ten rozpočet. Bylo by nefér, Musíme ovšem zachovat nejdříve to, co jsme, eh, to, čeho jsme dosáhli. Máme nové priority, ale máme také priority, prioritu vytváření růstu a zaměstnanosti. A to je dál především z politiky soudržnosti. Takže Eh, vám mnohokrát děkuji za vaše připomínky, za vaše práci v této oblasti. Pokud je o to, co říkal pan van Miltenberg, ne, pardon, paní Tomašič, souhlasím s vámi. Ohledně a, eh, té divergence, že do, do, rozpočet po roce 2020 eh, bude menší, ale za tuto politiku musíme bojovat. Panu van Miltenbergovi bych opět řekla, že politika soudržnosti eh, je eh, to pojivo, které nás drží dohromady. Máme eh, velké rozdíly mezi severem a jihem, ale politika soudržnosti by měla být všude. Konkrétně jsem se ptal hm, na bohatší regiony. Myslím, že bychom se měli zaměřit na přidanou evropskou hodnotu. To je pro nás velice důležité. V těch nejbohatších regionech jdou do eh, inovací, výzkumu. A to je důležitý krok před. Takže cílem je, aby tyto regiony eh, překonaly tuto eh, fázi investic do infrastruktury a základních věcí. Protože tam to pak musíme dohnat, ale ale přesně v tomto momentu se přestává investovat do infrastruktury a začíná se investovat do budoucnosti. Jsou to malé a střední podniky, e, efektivní využívání energie, všechny ty tematické e, prioritní cíle, které jsme naplňovali. A ty fungují velice dobře v bohatých regionech. A já opravdu obdivuji e, spoustu bohatých regionů, které si nalezly svůj, svou cestu v Německu, Nizozemsku pro rozvoj průmyslu třeba. V těch bohatých regionech je důležitý ten pojem partnerství. Měly by být e, příkladem pro ty méně rozvinuté regiony, tím, že se tam klade důraz na e, výměnu poznatků o správné praxi. Že čas jsou peníze, máme čas na e, efektivní využívání energií, ale v řadě členských států e, na to nejsou projekty. Protože tam nevědí, jaké projekty s, dělat. Proto tady máme ten hub eh, v Seville a jsme připraveni eh, každému členskému státu pomoci. Ale eh, každopádně bych ráda podpořil ženské státy, aby používali ty instrumenty. Nemáme tady příliš žádosti, nikdy mám ten dojem, že členské státy nebudou vědět, kolik jim to můžeme nabídnout. Jak jsem tedy říkal, inovace, výzkum, eh, sociální inkluze, migrace, to jsou věci, které také můžeme probírat v těch bohatých regionech. Stejně tak jako v těch nejméně rozvinutých. Pokud jde o ty krajně odlehlé, tak určitě nepochybujete o eh, mé snaze pomoci jim. My jsme vedli tuto konferenci eh, za účasti předsedy Junkra. Budeme mít sdělení eh, v říjnu k těmto odlehlým oblastem. Výročné zasedání bude na Guajáně, která má předsednictví. I předseda Juncker by rád jel. To bude důležitá chvíle pro eh, krajně olehlé, tento krajně odlehlý region francouzskou Guajánu. solidarita je nesmírně důležitá. Mnohem více než dříve. Politika soudržnosti je to nejdůležitější pro solidaritu, finanční solidaritu se členskými státy. To bychom měli zachovat. Samozřejmě blahopřeji k uh, vaší zprávě o uh, nejodlehlejších regionech, pane Omarži. Potom kondicionalita. To je velice důležité pro efektivní eh, aplikaci té politiky. Proto si myslím, eh, je důležité nepsat v izolaci, protože některá kritéria, makroekonomická kritéria, nejsou dodržována. Hodně investujeme, aniž bychom dosáhli eh, výsledků v podobě pracovních míst a růstu. Proto je to velmi důležité. Paní Vana. My musíme zůstat optimisty. Takže ten eh, reflexní dokument prostě dává na stůl všechny možné varianty. A teď je na vás, na Evropském parlamentu, zamyslet se nad tím, jak reagovat na tento scénář. Musím vás ujistit, že klimatické změny jsou přítomné. Ten reflexní dokument nechtěl zacházet do takových podrobností v každém sektoru, ale pro nás je to velice důležité. politika soudržnosti eh, naplňuje ten 20% cíl? A já hmm, nechci předjímat eh, stanovisko komise, ale budeme se zabývat prostě všemi variantami. Paní to. Tato politika ukázala výsledky. Máme tady hodnocení ex post, že se vytvořilo víc než milion pracovních míst. Takže politika soudržnosti má výsledky. Důležité je, aby také eh, tady byla ta významná přidaná hodnota. To znamená, Rozpočet bez eh, z politiky soudržnosti se nedokážu představit. K Itálii. Víte velice dobře, eh, že eh, se snažíme maximálně pomoci. V prosinci už jsme dali 30 milionů na tu tragédii v Nurči. Viděl jsem to na vlastním, na tom, jak lidé žijí v autech, v karavanech. Jakmile jsme dostali ty informace od italských úřadů, tak jsme eh, schválili 1,2 miliardy z Fondu Solidarity. Tohle musí schválit Evropský parlament teď a, a rada. Ale z našeho pohledu myslím, že eh, jsme jeli velmi rychle. Nicméně museli jsme čekat na posouzení eh, italskými úřady. Víte, že náš návrh ke přírodním katastrofám už tvrdí o tom, 95, eh, už eh, hovoří o tom 95% financování. To může velmi pomoci členským státům. Pan Bogovič, mm, nemůžu s vámi více souhlasit. Máme tady plně sdílenou odpovědnost, ale zároveň musím eh, zdůraznit, že pokud je o implementaci, tak je tady 100% odpovědnost členských států. Takže velmi dobře vím, že nemůžeme klást všech, veškerou vinu členským státům, protože i Evropský parlament eh, schválil ve svém posledním mandátu trochu eh, později všechna ta nařízení. A potom byla tedy později zavedena. Nicméně my jsme eh, tlačili na členské státy, aby urychlili implementaci, protože tohle bude velice důležité pro budoucnost politiky soudržnosti. Čili teď máme prostor, eh, kdy eh, členské státy mohou urychlit implementaci do předložení příštího rozpočtu. Paní Breso, my máme zprávu pana Monteho a teď pracujeme na tom, jak navýšit vlastní zdroje, samozřejmě. Je to v tom dokumentu, jak říká pan Papadimulos. jsme si vědomi toho, že žádný členský stát nechce do toho vkládat další peníze, ale ráda bych zdůraznila, že tady to je procento celého evropského vlastní 100 euro a vydané fyzickou osobou, 50% členskému státu e, v daních a sociálních odvodech. A z těch 50 e, eur se méně než euro dává na, do evropského rozpočtu. Takže eh, stavíme nemocnice, školy, eh, dálnice za méně než eh, kávičku denně. Je důležité uvědomit si, jak malý ten rozpočet je vzhledem k těm potřebám, které dnes máme. Hovoříme tady tedy o navýšení vlastních zdrojů z tohoto důvodu. Máme velký manevrovací prostor, zejména vzhledem k Brexitu. A ženské státy eh, si sami musí tohle ujasnit a zodpovědět si na to. Protože jinak prostě řekneme, no vzdáme to, bude menší rozpočet, menší ambice, no, ale musíme mít stejnou uh, solidaritu, abychom mohli dělat věci společně ke zjednodušení. A paní Breso se ještě ptala na kalendář. příští rok bude MFF, já sami souhlasím. A já jsem takhle předpokládal, že tady budeme mít uh, nařízení současně s MFF, protože bychom asi neměli uh, tohle moc protahovat a musíme se ponaučit z minulosti, uh, z těch průtahů při implementaci. A že nezbytná, aby se členské státy připravili, připravili ty projekty. A ten kalendář zatím nemáme. Ale zcela souhlasím, že ještě za vašeho volebního období je třeba se do toho nařízení pustit. Bude to velká akce, ale bude to nezbytné, aby to bylo včas. Nevím, už mám jenom dvě minuty. Takže jestli jste připraveni ještě tady chvilku posedět, tak řeknu něco eh, k eh, komunikaci. Děkuji panu eh, Budovi za zprávu. Jde to ruku v ruce s našimi myšlenkami, myšlenkami e rady. Čili toto je velmi důležité, ta komunikace. A e RDF. Já musím říci, že už nebudeme mít tlumočení. Ale můžeme tady zůstat sedět a, a